bohužel na řadě zasedání neměli z nejrůznějších důvodů eh, řadu poslanců, většinou kvůli počasí, možná je tomu tak i dnes, ale bohužel už nemůžeme tedy déle čekat, protože máme, máme poměrně nabitý program. Vítám vás tady všechny. Rovnou řeknu, že nikdo se nepožádal o pozměnění návrhu pořadu jednání. Také bych chtěla říci, že jako obvykle je naše zasedání vysíláno po internetu a čas, který máme přidělený k každému bodu programu jednání, je třeba chápat pouze jako čas orientační, takže tímto apeluji především asi na asistenty, aby dávali pozor jakým způsobem postupujeme, protože může dojít k určité časové úpravě, pokud jde o to, kdy přijdou na řadu jednotlivé body. Přejdeme tedy k bodu 2. Schválení zápisu ze schůze konané 26. a 27. listopadu loňského roku. Zápis vám byl rozdán. Měli byste ho mít tedy vši k dispozici a budeme ho považovat za schválený na konci dnešního zasedání, pokud někdo nevznese nějakou námitku. Pokud jde o třetí bod, sdělení předsedkyně, dnes žádná sdělení nemám. A výsledky jednání koordinátorů budou k dispozici zítra, protože jednání proběhne teprve dnes. Dostáváme se tedy k bodu číslo 4, prezentace externí studie na téma integrované plány městské dopravy a politika soudržnosti. Zde bych chtěla říci, že už tady máme odborníky. Navrhujeme, aby prezentace proběhla tak, že nejprve si vyslechneme pana Wolfganga Šádeho a Stefana Kluga z Institutu pro systémový a inovační výzkum ISI a poté si vyslechneme Betenu Kampman nizozemské konzultační společnosti CE Delft. Pak proběhne diskuze. Já sama nebudu stanovovat řečnickou dobu, protože samozřejmě tady zatím tolik poslanců není, ale možná by bylo dobré se přidržet eh, při těch úvodních prezentací deseti minut. Nevím, kdo vystoupí první, zda pan Šádem. Ano, děkuji paní Hybne za úvod. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mohu prezentovat naše studii. Samozřejmě bych mohl začít bez promítání té prezentace, pokud zatím není k dispozici, ale byl bych rád, kdyby bylo možné ji aspoň v průběhu spustit. Měli byste ji mít ale k dispozici také v tištěné verzi. Takže ještě jednou dobrý den. Dnes budeme hovořit o studii o integrovaných plánech městské dopravy a o politice soudržnosti, což je eh, téma aktuální, neboť eh, k němu probíhá diskuze v souvislosti s dalším finančním eh, obdobím. Kromě toho byla publikována také Bílá kniha o dopravní politice v roce 2011, v níž se stanoví nové priority pro dopravní politiku. To znamená, máme tady dvě relevantní oblasti, jichž se naše studie dotýká. Kromě toho bych chtěl doplnit, že kromě Delft a ISI e eh, se účastnila také společnost CTR z, ze Spojeného království. So, as, um... Oh, no still waiting for the... Ještě čekáme na to, že bude spuštěna naše prezentace. You have to print it. Takže zřejmě budeme muset využít eh, tištěné verze. Přejdu tedy na mm, druhý slide, přehled prezentace, která bude sestávat ze tří částí. Nejprve úvod, kde se podíváme na východiska, eh, celkový kontext, pokud jde o dopravní politiku. Eh, následně se podíváme na případové studie, jimi jsme se zabývali. A třetí, sta, třetí část to budou závěry a politická doporučení. Začnu tedy úvodem a poté ty zbývající dvě části dokončí pan Klug, můj kolega. Kuat. Okay. So now the screen is there, but the point... Tak, bohužel ta prezentace stále nefunguje, není vidět tady na plátně, což je škoda, omlouvám se za technický problém. So, the introduction. Takže, k úvodu. Stanovili jsme si dva eh, hlavní cíle pro tuto studii. Jednak eh, nastínit situaci, pokud jde o plánování městské dopravy, nástroje, které jsou k dispozici. Jde konkrétně o udržitelný plán městské mobility SUMP a také plán udržitelné městské dopravy, známý pod zkratkou SUTP. Oba tyto plány nejsou zatím úplně přesně definovány, do určité míry se překrývají, mohou znamenat eh, v podstatě to tež, takže když budeme odkazovat na SUMP, máme na mysli také SUTP. Takže nejprve tedy nastíme podstatu tohoto plánu městské eh, mobility. Cílem studie je eh, zanalizovat vazbu mezi politikou soudržnosti a plány udržitelné městské mobility. Dostáváme se k dalšímu eh, slajdu, to znamená celkový kontext, pokud jde o financování dopravy v rámci politiky soudržnosti. Pokud jde o období let 2007 až 2013, tak jak asi víte, tak rozpočet představoval 347 miliard eur. A to byla zhruba jedna čtvrtina nebo o něco málo více než jedna čtvrtina celkového rozpočtu politiky soudržnosti. Ta byla tedy věnována na dopravní politiku. My se teď zabýváme pouze jednou součástí dopravní politiky, jedním typem dopravních programů, což jsou programy městské dopravy a ty dostaly zhruba 2,3 celkového rozpočtu operačních programů, které v celku představovaly 8,1 miliard eur. tak tady vypadá ta situace až do roku 2011. Lze tedy očekávat za poslední dva roky toho posledního finančního období ještě určité finanční výdaje. 70 evropských občanů žijí v městských oblastech, takže je městská doprava samozřejmě velice důležitým faktorem, který má dopad na udržitelný rozvoj měst. A proto se domníváme, že množství vyhrazených prostředků na městskou dopravu je eh, velice mm, malé. Mluvíme o těch o něco více než 2% z celkového rozpočtu. Pokud jde eh, o to financování dopravní politiky, tak eh, zde vysvětlujeme, jaké nástroje máme k financování k dispozici. Městské programy lze eh, financovat eh, z Fondu soudržnosti a z Fondu pro regionální rozvoj. Další věc, která je také velice důležitá pro udržitelnou politiku městské dopravy a mobility v tom posledním období, je vytvoření eh, konkrétních operačních programů, které byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zaměřovaly se na studijní sítě, na výměnu osvědčených postojů a na spolufinancování projektů. Šlo například o Interreg, Urba, Urbact a Espon. Kromě toho byly k dispozici dva podpůrné nástroje Jaspers a Jessica, které umožnily rozpracovat a naplánovat příslušné projekty. Jessica se soustředila na financování splatných návratných investic eh, v oblasti městské dopravy. Tak, zdá se, že problém eh, s prezentací je vyřešena, měli byste ji vidět i na plátně. Další důležitý prvek, eh, z něhož jsme vycházeli v této studii, a který musíme zvážit v kontextu politiky soudržnosti, jsou dva materiály publikované v roce 2007 a 2009. Jde o zelenou knihu a akční plán pro městskou mobilitu, které uvádějí, že evropská města potřebují podporu, pokud mají rozvíjet plány udržitelné mobility. A pak je tady další důležitý dokument z roku 2011, což je Bílá kniha o jednotné evropské dopravní oblasti, kde se hovoří o tom, že do roku 2050 by bylo dobré snížit eh, emise CO2 z dopravy o 60 Je tam nastaven tento cíl s tím, že se bere v potaz podíl městské eh, dopravy na těchto emisích, eh, který představuje zhruba 40 to znamená, že i ty, to snížení CO2 musí být eh, ve značné míře zajištěno snížením emisí v městské dopravě. Těm třem dokumentům mohu říci, eh, že přispívají také k rozpracování plánu udržitelné městské eh, mobility a i v nich se hovoří o vazbě těchto plánů na politiku soudržnosti a analyzují možnosti evropské podpory eh, progresivních plánů na udržitelnou městskou mobilitu. Další bod, o kterém bychom chtěli diskutovat, je, jakým způsobem jsou SUMP definovány. Zatím neexistuje mm, přesná definice toho, co to je plán SUMP. Existuje k tomu jistá literatura, která se snaží přijít s definicemi, takže můžeme určitou definici eh, ze studie Ruprecht použít jakožto východisko, kde se hovoří o tom, že se jedná o strategické plány, které mají uspokojit potřeby mobility, jak pro občany, tak pro podniky fungující e, v městech a jejich okolí a že cílem je zlepšení kvality života. Samozřejmě, že si můžeme nastavit podrobnější kritéria. My jsme je používali v našich případových studiích a pomocí nich jsme analyzovali, zda plány udržitelné městské dopravy um, spadají pod definici či nikoliv. První kritérium, které jsme použili, je to, že takový plán by měl zvažovat náklady i přínosy dopravy. Měly by tyto plány zapadat do dlouhodobé vize daného města. Je třeba být schopen poměřovat ten plán se stanovenými cíly Takový plán musí brát v potaz hospodářský rozvoj a na druhé straně také eh, sociální a environmentální hledisko a kvalitu. Plán musí být postaven na integrovaném přístupu, který zvažuje různá, eh, různé oblasti, nejenom čistě dopravu, ale i například celkové městské plánování a tak podobně, nebo energetické aspekty, protože elektromobilita je velice důležitou součástí městské dopravy, o které musíme uvažovat a dále je třeba vzít v potaz veškeré úrovně státního řízení, které jsou relevantní pro dané město a daný plán městské mobility. A v neposlední řadě je důležité, aby plán udržitelné městské mobility eh, byl jaksi inkluzivní a zahrnoval veškeré zainteresované strany. Nyní se podívejme na strukturu těch politických úrovní, které se zapojují do financování, plánování a realizace těchto plánů SUMP. Jsou to tři úrovně. Evropská unie, členské státy, regiony a pak samotné městské oblasti nebo konkrétní města. je potřeba použít eh, v takovém případě různé nástroje a plány. Na té nejvyšší úrovně jsou to nástroje pro financování, která mají svoje pravidla, ta jsou jasně definována a stanovena Evropskou unii. Potom na strategičtější úrovni jsou definovány operační programy už na úrovni jednotlivých členských států s tím, že každý operační program má své stanovené cíle a na té nejnižší úrovni se doplňují další dva prvky, jednak už konkrétní projekty městské dopravy a um, strategické plány mobility. Takže jak vidíte na tomto diapozitivu, ten dopad je na všech eh, úrovních a vždy je potřeba všechny eh, tři úrovně při rozpracovávání plánů městské mobility brát v potaz. Teď se dostáváme ke kritériím, které jsme používali, když jsme si vybírali případové studie. Využili jsme databáze DG Regio, kde jsou schrnuty jednotlivé projekty a tam jsme si zkontrolovali, o jaké operační programy se jednalo a které z nich vynaložily větší prostředky na eh, městskou dopravy, dopravu. Zvolili jsme dva eh, kódy, kód pro městskou dopravu a podporu čisté městské dopravy, protože v rámci těchto kódů eh, byly vydány poměrně značné prostředky na rozvoj městské dopravy. Důležitá byla ještě jedna věc a to, aby tyto projekty udržitelné dopravy spadaly pod nějaký spolufinancovaný operační program. A zároveň jsme chtěli udržet rovnováhu mezi eh, třemi politickými cíly politiky soudržnosti, to znamená konvergence, ECR a cíl územní spolupráce a také zeměpisnou rovnováhu jsme brali v potaz. To byly tedy kritéria pro výběr případových studií a dalším kritériem bylo také to, že jsme e, chtěli zvolit takový případ, kde, bylo, e, kde byl použit nástroj Jessica. So I'm coming Nyní se dostávám k části, která je věnována případovým studiím. Případové studie proběhly na základě kombinace dokumentárního výzkumu, a kdy jsme zkoumali politické dokumenty. E, a to je k dispozici na internetu. My jsme také kontaktovali relevantní zainteresované subjekty, manažery operačních programů, příjemce, ale také eh, obecní orgány, obce, města. My jsme takto přistupovali k těm osmi e, případovým studiím, Kluj na Poka, e, Barcelona, Krakov, Liverpool, Rennes, Strasburg, Tallinn, Halle ty patří eh, do cíle konkurenceschopnosti a zaměstnanost, eh, eh, do konvergence jeden k cíli územní spolupráce mezi operačními programy. A já bych tady na tomto místě předal slovo kolegyni, aby nám ty případové studie popsala blíž. Děkuji vám. Ano, nyní si projdeme diapozitivy. Máme tři na případovou studii. Těch informací je tam celá řada. A e, plány trvale udržitelné dopravy najdeme také v příloze. Začneme studií Barcelona. Zde vidíte přehled, hlavní parametry studie, operační program, na něž jsme se zaměřili. E, Katalánsko, odpovědný orgán ministerstvo financí a zde vidíme částky v rozpočtu. Celková částka 679 milionů eh, podíl eh, městského rozpočtu, což je zhruba 46 milionů. Eh, plán trvale udržitelné mobility v Barceloně se nazývá PMU, Urban Mobility Master Plan, a odpovědným orgánem je magistrát Barcelony, obec Barcelona. A měli jsme tam dopravní projekty, například samostatný vyhrazený pruh pro autobusy na dálnici C58, odpovědným orgánem katalánská vláda. A toto je dobrý příklad regionálních dopadů eh, projektu, který eh, má dopady jak na město, tak na okolní region. A zde vidíme obrázek. Tento vyhrazený pruh, jenom stručně to popíšu, jde o dva oddělené pruhy na vnitřní části dálnice, které jsou určeny pro autobusy a vozidla s větším počtem cestujících. Toto opatření se zaměřuje na snažší průjezdnost a také dostupnost městské aglomerace. Jaká byla hlavní zjištění? Za prvé, plán trvale udržitelné mobility PMU splňuje kritéria SUMP. Zjistili jsme, že PMU a operační projekt mají srovnatelné cíle. Ale interakce byla omezena. Plán mobility byl již vytvořen v době, kdy jsme vytvářeli operační program a také byl projekt autobusu zmiňován již v rámci PMU. Jak jsem uvedla, interakce mezi manažerem operačního programu a magistrátem Barcelony byl omezený vzhledem k rozdílnému rozsahu, protože operační program se zaměřuje na širší, rozsáhlejší projekty, zatímco Barcelona jakožto obec zase tak velká není. Magistrát se tedy podílel na implementaci a návrhu projektu a také monitoroval jeho dopady. A hlavním projektem v městě Klunapoka byl regionální operační program s rozpočtem více než 3 miliardy a zaměřuje se na dopravu a dopravní rozpočet představuje 110 milionů. Město Klina Poká má svůj plán strategického rozvoje, v němž je také zařazen plán rozvoje dopravy. My jsme se zaměřovali na dva projekty dopravy, jednak eh, stanice pro jízdní kola, kde, eh, jak vidíte, podíl z rozpočtu EU pomohla. Zase jsme se také zaměřili na modernizaci eh, tramvajových linek ve městě. Abychom vysvětlili tyto dopravní projekty, tak my jsme se nejprve zaměřili na cyklistický projekt, tedy eh, rozvoj cyklistických stezek, systém pronájmu jízdních kol, propagační kampaň zaměřená na využití kol jakožto dopravního prostředku a pak u tramvají jsme se snažili rekonstruovat zastávky a oba projekty přispívají plánu strategického rozvoje a e, také jsou součástí projektu SAM, tedy udržitelné městské mobility. Tento projekt bude ve svém hodnocení finalizován teprve v létě a do té doby Plán strategického rozvoje je hlavním pro rozhodování o mobilitní politice. Využili jsme SWOT analýzy v operačním programu pro severozápadní region, tak abychom prokázali spolupráci a to bylo samozřejmě přizpůsobeno místním podmínkám městského prostředí. Zaměstnanci obce a koordinátoři za severozápadního regionu diskutovali o implementaci projektu a také o problémech s dopravou ve městě. Spolupráce byla dobrá. Nicméně řídící orgán, s nimiž jsme také hovořili, si přál užší spolupráci s úřady v regionu, především při zadávání veřejných zakázek. A nyní se dostáváme do Polska, město Krakov. Zaměřili jsme se na operační program Infrastruktura a životní prostředí. Eh, máme také regionální program Menší Polsko, který také do programu částečně přispívá. Odpovědný orgán je v tomto případě Ministerstvo regionálního rozvoje a částky v rozpočtu vidíte v pravé části grafu. Podíl městské dopravy je poměrně malý ve srovnání s celkovou výší rozpočtu. Nicméně infrastruktury je tam poměrně hodně. A zlepšuje se tak dopravní dostupnost a propojenost jednotlivých území v regionu. I přesto, že je podíl omezený, celkový rozpočet je vysoký a nám se podařilo definovat více než 17 projektů městské dopravy v rámci tohoto operačního programu. Město Krakov je na jihu Polska. Má také vlastní plán městské udržitelné mobility. A my jsme se zaměřovali především na dva dopravní projekty. Jednak systém řízení městské dopravy s rozpočtem 11 milionů celkem, ale také jsme se zaměřili na vytváření tramvajových linek. Tam ten rozpočet tak vysoký nebyl. A nyní se podíváme na jednotlivé projekty podrobněji. Projekt řízení městské dopravy je přizpůsoben tak, aby bylo možné dosáhnout větší efektivity veřejné dopravy. Jsou tam zavedeny softwarové, hardwarové prostředky tak, aby byla doprava efektivnější. Je tam systém řízení semaforu tak, aby byla doprava plynulejší a zavedli tam také systém kontroly v zónách s omezeným vjezdem jako například v centrech, v centru měst. A pokud jde o tramvajovou dopravu, tak projekt financuje výstavbu vyhrazených pruhů pro hromadnou dopravu, výstavbu tramvajových zastávek a podobně. Jaké byly, jaká byla hlavní zjištění? Systém SAMP je již velmi pokročilý ale dosud není plně implementován. Splňuje velkou řadu kritérií. Plán udržitelné mobility, ačkoliv stále participace byla poněkud omezená a analýza také nebyla zcela dokonale dokončena. Nicméně splňuje podmínky pro operační program Lesser Poland, Meči Polsko, Malopolsko a e, toto je také v souladu s jednáními se zastupitelstvem v Krakově. Také jsme zaznamenali, že se dobře komunikovalo mezi manažery SOMP a manažery operačního programu. E, ta komunikace tady byla lepší než například v Barceloně. Také proto, že program probíhá přímo na úrovni města, zatímco jiné dopravní projekty spadaly spíše do regionálních investic. Komunikace v Krakově byla velmi kvalitní a SAMP byl také pravidelně novelizován, aby zakomponovával nové projekty do operačního programu a také tedy sleduje vývoj operačních programů. Jsou samozřejmě výjimky, ale obecně lze říci, že bylo vynaleženo velké úsilí pro dobré fungování programu. A nyní se z Polska přesouváme do Liverpoolu, severozápad Anglie. Operační program v Liverpoolu se nazývá Northwest England, severozápadní Anglie. Odpovědným orgánem je Ministerstvo pro obce a místní samozprávy Financování daného operačního projektu programu představuje 756 milionů a podíl dopravě 36 milionů eur. Liverpool má také sam plán místní dopravy a odpovědným orgánem je místní dopravní úřad Mersey Travel. Když se zaměříme na projekty městské dopravy, tak eh, jedna veřejnoprávní iniciativa se jmenuje Mount Pleasant a eh, opět eh, jsou tam také ekologické dopravní plány, celkově jich bylo 14 v tomto operačním programu. První dopravní projekt, na který jsme se zaměřili, veřejnoprávní Mount Pleasant obsahoval investice, aby se zlepšil veřejnoprávní prostor, veřejný prostor, lepší eh, parkování i pro cyklisty, lepší řízení dopravy, snížení hustoty eh, dopravy. Eh, zelené dopravní plány nepředstavují investici do infrastruktury, spíše podporují turistická místa a také to, aby turisté využívali trvale udržitelné druhy dopravy. Podílel se na tom 15 subjektů a díky tomu eh, se jim dostalo 12 hodin konzultací zdarma a podpora v komunikaci. Jak vidíte, tady jsou, je například leták, jak se dostat do botanické zahrady. Je to v podstatě soubor informací pro návštěvníky města. Tento projekt také výrazně přispěl k programu SAMP a také dostal spolufinancování. Hlavní zjištění. Místní dopravní plán splňuje kritéria SAMP, což je požadavkem ze zákona ve Spojeném království Dopravní plán a operační program mají sjednocené cíle. Obecně platí, že zaměstnanci eh, orgánu Mercy Travel se také věnují operačním programům zaměřeným na dopravu v regionu Merseyside. Zaznamenáváme také dobrou spolupráci mezi řídícím orgánem a pracovníky projektu v rámci operačního programu. Ehm, zazněly určité výtky ze strany zaměstnanců, kteří si stěžovali na velkou byrokratickou zátěž, využili tedy příležitost pohovorů, které byly vedeny k tomu, aby upozornili na to, že projekty jsou velmi administrativně náročné. A nyní se dostáváme do Francie, do města Rennes ehm, v Bretani, ehm, což je také název operačního programu Bretaň. Odpovědným orgánem je prefektura Bretaň s rozpočtem RDF 301 milionů a podíl městské dopravy hruba 10 Sump plán městské mobility řídí město Ren, Ren Metropol, a my jsme se zaměřili na dva projekty v dopravě. První je rozsáhlejší, například ve srovnání s Liverpoolem. Je to napojení linky TŽV vysokorychlostních vlaků eh, v Bretani. A vidíme také částky v rozpočtu 100 milionů z prostředků Evropské unie zhruba z 260, což jsou celkové náklady na projekt. A pak jsme se zaměřili na čistě městský projekt, druhá trasa metra a řada dalších dopravních projektů. Tady byl řídící orgán ehm, městský úřad v Ren, Ren Metropol. Jaká byla zjištění? Napojení vysokorychlostní vlakové dopravy TGV do Bretaně představuje 336 km a dalších 217 km železničních tratí díky nimž se zlepší dopravní obslužnost v Bretani a také se zrychlí spojení s Paříží. A tato doprava je také napojená na systém městské dopravy. Druhá trasa metra, to byl ten další projekt, tam šlo o rozšíření mm, systému metra a vytvoření nové trasy metra. Jaká byla hlavní zjištění? Plán městské mobility byl velmi kvalitní, splňoval všechna kritéria SUMP a operační program a e, plán dopravní obslužnosti ve městě byly dobře vytvořeny a komunikace mezi řídícími orgány byla velmi kvalitní. Nicméně byla trošku jednostraná, protože řídící orgán operačního programu nebyl dostatečně informován o programu SUMP, nicméně byl si dobře vědom potřeb v oblasti veřejné dopravy. My jsme zjistili, že cíle jsou propojeny, avšak ta propojení fungovala spíše jednosměrně a e, lidé nám říkali, že komunikace se omezuje na financování projektu, jinak mnoho výměny informací či názorů neprobíhá tak toto byl možná ukazatel pro mě, abych skončila. Já vám představím poslední tři případové studie a zůstaneme eh, opět ve Francii, vydáme se do Štrasburku. Operační program eh, představoval eh, v rámci programu Interreg a to v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Jsem byl ve Štrasburku a plán městské mobility, také tedy takzvaný PDU, odpovědným orgánem eh, byla eh, obec Štrasburg, Velkého Štrasburku CUS. S tím, že projekt dopravy představoval přeshraniční eh, tramvajovou dopravu, která spojuje Štrasburg s městem Kel v Německu. Jak vidíte na pravé straně, tak ty částky jsou poměrně malé, pouhé 2 miliony financovány z prostředků EU. A co bylo důvodem? Pouze dodatečné náklady hraničního rozměru projektu jsou spolufinancovány, to znamená polovina vytvoření nového mostu přes řeku a celková délka prodloužené linky je 2,5 kilometrů. Výstavba začne letos a bude pokračovat až do roku 2015 a realizovat bude eh, dopravce ve Štrasburku společnost CTS. Co jsme zjistili, plány městské mobility, které byly právě pro Štrasburg novelizovány, splňují všechna kritéria pro SUMP a výhodou je především to, že národní předpisy stanoví pravidla pro plán integrované městské dopravy musí být splněna, aby město mělo nárok na financování z EU. Některé aspekty nebyly plně vzaty v úvahu operační program, ale vešel ve známost díky pravidelné komunikaci a výměně názorů a spolupráci eh, v rámci programu Interreg. A zapojení se institucí jako společného technického sekretariátu, zasedání pracovní skupiny a řídícího výboru, díky čemuž byla s naší komunikace eh, mezi městem Kel a eh, regionem Alsasko. Další je případová studie v hlavním městě Estonska v Talinu, kde, kde probíhaly dva národní operační programy, jednak zlepšení hospodářského prostředí, za druhé zlepšení životního prostředí, prostředí pro život. A tady byl velký rozpočet, více než jedna miliarda eur každý. A město Tallinn má dva integrované dopravní plány. První plán rozvojové strategie z roku 2007, druhý dopravní plán 2010. Tyto plány vytvářely různé odbory na magistrátu města Tallinn. První je dílem eh, útvaru městského plánování, zatímco druhý je dílem odboru pro služby a výstavbu. Důležitá byla rekonstrukce tramvajové linky 4, tak aby byla přizpůsobená novému vozovému parku, který si žádá také úpravu infrastruktury. Nová tramvaj a její vozy si žádali rekonstrukci ehm, tratí což bylo financováno ze systému ETS, tedy ze systému obchodování s, městský, s povolenkami. Bus. Naše hlavní eh, zjištění eh, z těchto projektů jsou především z roku 2007, kdy byl zpracován strategický plán rozvoje. Plán městské mobility v Talinu byl eh, podpořen financováním z EU jakožto pilotní projekt eh, pro rozvoj městské dopravy. Jedno kritérium splněno bohužel nebylo a to, že plán obsahoval krátkodobé cíle a další zajímavá věc byla to, že nyní chtějí eh, rozpracovat nový plán udržitelné městské mobility, protože městská radnice není spokojena se současnými dvěma plány, které existují a které zatím nebyly úředně schváleny městskou radou, protože nenaplňují eh, stanovy pro eh, takovéto dokumenty. Poslední studie se týká města eh, Hale, kdy eh, platí tento program pro, celou, pro celé Sasko-Anhaltsko. Odpovědným orgánem je Ministerstvo financí této spolkové země a tady byly poskytnuty obrovské prostředky z evropského rozpočtu a poměrně malý podíl připadá na dopravní projekty. Plán udržitelného městského udržitelné městské eh, dopravy je z roku 2007 a bude nahrazen novým plánem rozvoje městské dopravy. Ten projekt, který jsme eh, zvažovali my, byla výstavba eh, významné silnice která probíhá zároveň s výstavbou nového úseku tramvajové trati a tady je spolufinancování 7,6 milionů eur z evropských prostředků. Tento významný dopravní projekt je eh, východně západním eh, dopravním propojením města eh, Hale. Jde o tramvajovou linku čísla 7, která zároveň s výstavbou nové komunikace bude prodloužena o nový úsek. Naše zjištění e, právě se zpracovává nový plán udržitelné městské mobility, který částečně naplňuje kritéria. Z toho, co teď víme, ještě ten program e, nebo ten plán ještě není e, úplně hotový, ale z toho, co víme, neobsahuje krátkodobé cíle a neobsahuje revizi nákladů a výnosů v oblasti dopravy plán nemá žádný dopad na celkový operační program a operační program má jako hlavní cíl rekonstrukci komunikací eh, spíše eh, v regionu a ne v samotném městu eh, Halem projekt je považován za udržitelný, protože uvažuje také o snížení emisí, tím, že podporuje veřejnou dopravu, cyklistiku. Pokud jde o zainteresované subjekty, další hráče, tak eh, zdá se, že ti se ještě úplně rutině nevypořádali se všemi byrokratickými nároky eh, operačního eh, programu. Takže to bylo těch našich osm případových studií a Dovolil bych si to schrnout do několika závěrů. Vybrali jsme si tedy osm případových studií a Viděli jsme tam různou míru spolupráce a komunikace mezi všemi zapojenými subjekty. Především jsme, eh, myslím, zjistili tři věci, z nich je možné se poučit. Za prvé, je eh, třeba eh, skombinovat přístup ze zhora dolů a ze stola nahoru. Z zatím byl ten operační program považován spíše za věc strategických záležitostí, takže ten přístup byl se zhora směrem dolů. Na druhé straně na té místní úrovni projekty městské mobility by se měly zpracovávat opačně, tedy ze zdola směrem nahoru. A tímto způsobem aby se zvýšila participace a ten program a projekt byl inkluzivnější. Třetí věc, ta se týká komunikace mezi řídícími a plánovacími úřady a orgány. Ta komunikace, jak jsme se poučili, je zásadní. Vazba mezi eh, nástroji evropské politiky, soudržnosti, především mezi Evropským fondem eh, regionálního rozvoje a plánováním městské mobility, ta tato vazba byla nalezena v podstatě ve všech eh, případech. Administrativa, eh, výkaznictví a auditní požadavky jsou samozřejmě nutné proto, aby byly evropské prostředky vynakládány efektivně, ale někdy je tady vidět, dokládána až příliš eh, vysoká byrokratická náročnost a někdy je vhodné, když už eh, existují předchozí zkušenosti s tímto financováním. Pokud jde o doporučení, tak ty se týkají oblasti eh, regulace a orientace. Abychom překonali nedostatek informací, tak eh, z tohoto důvodu se doporučuje vytvořit eh, internetový, eh, internetové politiky pro eh, politiku soudržnosti. My si myslíme, že řídící orgány by také mohly sehrát větší roli při informování při potenciálních příjemců. Dále je potřeba pravidelně mm, poskytovat přehledné informace je třeba zlepšit komunikaci mezi institucemi, například organizováním společných eh, diskuzí a setkání čeho jsme byli svědky například ve Štrasburku. A Evropská komise by měla vydat pokyny k jednotlivým prvkům plánu udržitelné městské mobility a k jejich realizaci. Pokud jde o řízení, ta koordinace mezi řídícím orgánem operačních programů na jedné straně a některými dalšími orgány, které se podílí na programu SUMP, tak ta koordinace je skutečně nutná tam, kde jsou městské projekty součástí celkového operačního programu. A Evropská komise by následně měla vytvořit Eh, takový institucionální režim, eh, který by mm, se dal srovnat například se sekretariátem eh, pro programy ETC. Poslední doporučení se týkají financování. Když se rozhoduje o financování městského dopravního projektu z operačního programu, tak je potřeba, aby řídící orgán zajistil, že pro plán SUMP už město má k dispozici. Pokud tomu tak není, tak operační program by nebo respektive ty prostředky z operačního programu by se měly použít právě na rozpracování toho plánu udržitelné městské mobility, plánu SUMP, což by měla být nezbytná podmínka, jakýsi nezbytný předpoklad pro to, aby eh, bylo možné tento plán městské mobility financovat z evropských prostředků. Takže to je přehled hlavních výstupů z naší studie. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na diskuzi. Děkuji. Myslím, že to byla skutečně velice zajímavá, užitečná prezentace. A že to je dobrý příspěvek k našim, naší práci, k vyjednávání o CSF a o novém nařízení o společných ustanoveních, takže vám děkuji za tuto eh, studii. Nyní Jan Olbrecht, prosím. Děkuji. Myslím si, že tato studie zcela jasně ukazuje jak silné, tak eh, slabé stránky evropské politiky. Já se vzpomínám, že jsme už dříve diskutovali, tehdy to byl komisař Paro, eh, diskutovali jsme o zelené knize a akčním plánu a tehdy jsme se komise ptali, co bude následovat po tom akčním plánu a té zelené knize. Jaké možnosti eh, tady budou, jaké podmínky budou nastaveny, protože my jsme se obávali, že toto vše budou pouze jakési návrhy. A opět tady máme před sebou návrhy pro evropskou politiku a návrhy a doporučení, to jsou v podstatě jakési pokyny, které neznamenají nic. Jsou to sice dobré myšlenky, dobré nápady, které se mohou využít, někdo se jich může chopit, a ve skutečnosti tady máme spoustu kvalitních eh, plánů v řadě evropských měst, to jsou příklady úspěchu, ale potom jsou tady města špatně zpravovaná, která se nevedou tak dobře. A tady je otázka, či je to chyba. Já myslím, že závěry vaší zprávy jsou pro nás velice důležité, protože my v praxi vidíme, takže jsou tady různé oblasti, eh, různí, mm, různé správní orgány, eh, které pracují různým způsobem. Eh, někteří spolupracují na plánech udržitelné městské mobility, někteří se podíleli pouze na operačních programech a je v tom obrovský chaos a zmatek. Evropské prostředky jsou přitom velice dobrým nástrojem. Máte tady pravdu ve svých závěrech, že pokud tady máme nějaké prostředky, je potřeba k tomu nastavit eh, jasné podmínky a kritéria. Pokud si někdo chce um, někdo chce využít evropských prostředků, tak eh, musí naplnit podmínky, například zpracovat plán udržitelné městské mobility, který plně splňuje stanovená kritéria. Pokud je splňuje, pak může prostředky čerpat. To znamená, například ta vazba mezi řízením operačního programu a SUMP, ta vazba obvykle není dobrá a pak je to katastrofa eh, eh, na místě, protože nemusí dojít eh, k naplnění stanovených cílů. Takže ty výstupy z těch případových studií jsou velice důležité a my bychom se z nich měli poučit. Buď to tady budeme mít politiku, která má jasně stanovená kritéria, včetně toho plánu udržitelné městské mobility. Není potřeba nutit eh, města, aby dělali něco konkrétního, co si přejeme my, ale aby splnila nastavená kritéria. Jinak evropské prostředky eh, dostat nemohou. Samozřejmě, že mohou své plány realizovat i jinak, ale bez čerpání evropských fondů. Takže myslím si, že tato studie je pro nás nesmírně užitečná. Určitě bychom ji měli využít jakožto eh, východisko pro nastavení kritérií pro další finanční a programovací období. A myslím, že to jenom potvrzuje, že naše pochyby, které jsme měli před několika lety, byly oprávněné a že se naše obavy potvrdily. Paní předsedkyně, děkuji, než předám slovo Jansu Ninsenovi. Řeknu, že tady máme z DG Regio Jacqueline Sulie a Samozřejmě by nás zajímal i názor Evropské komise později v diskuzi. Nyní pan Jensen. Já proto svenska, eftersom jag har den möjligheten. Eh, Já ska vara väldigt Budu hovořit švédsky poté, když je to možné. Budu stručný a mohu souhlasit s mnohem, co tady řekl pan Olbricht. V závěrech je řečeno, že udržitelný rozvoj a projekty udržitelného rozvoje nejsou spásné. Tady si kladu otázku, zda můžeme v budoucnu tento vývoj podpořit. Já si myslím, že nemůžeme nikdy akceptovat, že bychom nedosáhli těch cílů, které jsme si vytýčili v oblasti udržitelného rozvoje. Nikdy nemůžeme akceptovat nedosažení cílů, to opakuji a musíme to tady zcela jasně říci a k tomu se se připojuji. Je to velice dobrá zpráva, která pro nás bude užitečná, ale bude také užitečná podle mého názoru pro mnoho měst. Nevím, Zda chce vystoupit ještě někdo další z kolegů poslanců, protože pokud tomu tak není, sama mám dvě otázky. Za prvé, myslíte si, že je nějaký rozdíl v jakémkoliv ohledu mezi projekty, které byly realizovány s velkou účastí Fondu soudržnosti, což byl například případ Krakova nebo také Talinu, ale myslím, že i v Liverpoolu a Barceloně tam byly značné prostředky a na druhé straně jsou projekty s nižším příspěvkem. Byl tam nějaký rozdíl, pokud jde například o naplňování cílu? A druhá moje eh, připomínka, viděli jsme, že tu jsou rozdíly v případových studiích, pokud jde o vztah mezi operačním programem a těmi, kteří spravují operační programy, obvykle na regionální úrovni a mezi těmi, kteří implementují samotné projekty. Vy jste mluvili o tom, že ta jejich komunikace byla spíše omezená, jindy ta spolupráce fungovala lépe. Můžete se ještě vyjádřit k významu takové vazby a spolupráce a jak se ty rozdíly eh, v té komunikaci a spolupráci projevovaly v praxi. Nevím, jestli chce komise vystoupit již nyní nebo až později, tak možná eh, v tuto chvíli by to bylo vhodnější, prosím. Good morning. Dobrý den. Děkuji za slovo, za možnost vystoupit. Chci říci, že komise vítá iniciativu Evropského parlamentu pokud jde o tuto studii týkající se integrovaného eh, plánu městské mobility a politiky soudržnosti. Samozřejmě, že pečlivě zanalizujeme tuto studii a těka, eh, těšíme se na další výměnu názorů k tomuto tématu. Teď, eh, proč jsou tyto plány na eh, udržitelnou městskou mobilitu spíše novou záležitostí? Ona ta koncepce nová není, protože již před deseti lety komise ustavila odbornou skupinu, která zpracovala rozsáhlou zprávu o udržitelné městské dopravě a o tom se zmiňovali také odborníci předkládající dnešní studii. Naše zpráva byla eh, dokončena v roce 2004, to znamená mnohem dříve než eh, ten rok, který byl uveden ve zprávě, to znamená rok 2007 tato koncepce městských plánů se potom odrozila v materiálu komise o integrovaném městském plánování v roce 2004, ale ehm, dopravní plány samozřejmě nemohly být nějak komisí vnucovány, když komise vyjednávala s členskými státy současné operační programy pro roky 2007 až 2013, a to z toho důvodu, že neexistoval vlastně žádný právní základ. A tudíž eh, nebylo možné stanovit retrospektivní požadavky pro současné financování, ale my jsme se z toho pochopitelně poučili a Eh, jsme proto, aby výdaje na městskou dopravu byly do budoucna eh, plánovány strategičtěji. To znamená, že tam, kde se budou vydávat evropské prostředky na projekty městské dopravy, musí existovat záruky, že tyto projekty skutečně naplní místní požadavky a že budou také v souladu s evropskými politickými cíly. Takže to bude spíše platit pro města, která už mají rozpracované své strategie a které usilují o udržitelnou městskou mobilitu než ve městech, které eh, tyto plány zpracované nemají. Takže Evropská komise eh, představila v březnu materiál, v březnu roku 2011 materiál o městské dopravě, kde propojujeme ten přístup k evropským prostředkům na městskou dopravu mm, na, ten, na tu existenci plánu udržitelné městské mobility. Hovoříme o tom v části 31 na Bílé knihy. Kromě toho komise ohlásila balíček městské mobility pro letošní rok 2013, který by mimo jiné měl usilovat o implementaci iniciativy 31 z Bílé knihy. Moji eh, kolegové, kteří za to odpovídají, tady se mnou dnes také jsou, pracují na tom a my tedy do budoucna chceme podpořit strategičtější vynakládání prostředků v této oblasti. Na závěr bych chtěla říci, že bychom se mohli a chtěli konkrétněji vyjádřit k této studii a samozřejmě, že naše poznámky eh, Velice rádi předáme sekretariátu vašeho výboru. Možná jeden příklad za všechny. Je tam jedno velice důležité číslo k té městské dopravě, které zde dnes zaznělo, 8,1 miliard eh, eur. Je potřeba si tuto částku ještě mm, ověřit ale každopádně nejde o to, že by se jednalo o 2,3 prostředků, které jsou z celkového rozpočtu věnovány na dopravu v současném programovacím období. To je zhruba 10 protože celkový rozpočet, který máme na dopravu v současném operačním programu, to je 81,7 to se trochu časem mění, protože členské státy mají možnost během programovacího období eh, mezi jednotlivými sektory měnit vyhrazené částky, ale je to někde mezi 81 eh, či 82 miliardami eur. To znamená, těch 8,1 miliardy eur by představovalo zhruba 10 z celkového rozpočtu. A to je jenom jedna hm, taková drobná připomínka, kterou máme k té prezentované studii a kterou tedy předložíme sekretariátu výboru pro regionální rozvoj. Takže to je ode mě vše. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Já ještě požádám DG Move, aby eh, vystoupilo a potom vám, Jane, předám eh, slovo. Nevím, jestli chcete vstoupit do diskuze či nikoliv. Ne, ne, ne, my v podstatě souhlasíme s tím, co řekla paní kolegyně z DG Regio. Téma um, udržitelných městských plánů pro mobilitu. Uh, Ehm, myslím, jsou věcí, které se věnujeme již nějakou dobu. A ta prezentovaná studie byla zajímavá, ale budeme ji muset ještě podrobně zanalizovat. Každopádně přináší cené informace i k naší diskuzi. Projdeme se tuto studii a určitě ji zohledníme při přípravě balíčku pro mobilitu. Vytvoření vazby mezi eh, plány udržitelné městské mobility a případným evropským eh, financováním. To je důležitá věc, je potřeba jasně nastavit podmínky pro čerpání. V tuto chvíli tady panuje jistá volnost, to znamená, že eh, eh, situace už by v budoucnu měla vypadat jinak. Vy jste ve své studii poukázali na to, že některá města neměly ty požadované plány udržitelné městské mobility. Na příště už musíme být eh, zcela eh, jasní, až budeme formulovat kritéria a podmínky a tuto podmínku tam zcela jasně sformulujeme. Paní předsedkyně, ano, to vytvoření právní jistoty, eh, to je věc, kterou podporujeme také my, protože sami víme, jak škodlivý dopad na celý proces může mít právní nejistota. Tak a nyní Jan, prosím. Já si myslím, že si asi vzpomeneme na ty diskuze před rokem 2007, když se argumentovalo subsidiaritou, jinými slovy, že městům nelze nic předepisovat a výsledek tady teď vidíme. Je to vlastně rozhodnutí Evropské komise, to znamená, buď to se přidržíte těchto návrhů, anebo jasně nastavíte podmínky a v tom vás podpoříme, protože starostové měst se nebojí jasných kritérií a podmínek, protože nikdo přece nemá povinnost čerpat evropské peníze, ale pokud někdo o ně zájem má, tak zkrátka musí naplnit to, co Evropská unie považuje za správné a nutné. Jinými slovy, podpoříme vás, eh, pokud se rozhodnete stanovit jasné podmínky zejména pokud jde o oblast eh, městské mobility, když eh, chceme, aby se přesunul z tematické oblasti 7 do oblasti 4, eh, čímž pádem bychom měli k dispozici více prostředků. Ale možné to bude jenom, když bude existovat jasný právní rámec. Takže vlastně mm, odpověď komise v tuto chvíli je spíše diplomatická ale já si myslím, že změnu je možné prosadit a měli bychom ji prosadit nyní, protože pokud k tomu nedojde, tak se situace prezentovaná v dnešní studii může opakovat. Jenom se budou zapojovat možná jiné úřady, ale opakování takové situace je nepřijatelné. Paní předsedkyně, pokud nikdo z našeho výboru nechce vystoupit, tak se obrátím na autory studie, aby se eh, vyjádřili, reagovali na to, co tady eh, v té diskuzi zaznělo. Děkuji. Děkuji za tyto dotazy. Já bych možná nejprve reagoval na to, co řeklo DG Regio, pokud jde o financování. Ano, víme, že ta 2,3 desetiny procenta eh, se nesou, netýkají celkového rozpočtu na eh, dopravu, protože to bylo skutečně nějakých těch 1,80 miliard eur. my jsme tady neuvažovali o celkovém rozpočtu na, na dopravu, ale brali jsme jenom ten eh, podíl na tu eh, udržitelnou městskou mobilitu. Eh, druhá věc, o které bych se rád zmínil, nezaznělo to tady jako otázka, ale zdůraznili jste to jako jakési doporučení v souladu s tím naším doporučením. To znamená, že Plán udržitelné městské mobility by měl být nezbytnou podmínkou pro financování z operačního programu. Myslím, že by to takto mělo být skutečně explicitně uvedeno. I my se domníváme, že to je velice důležité a mělo by to být do požadavku operačního programu zapracováno. Jsou města, která dnes eh, tyto plány eh, nemají a určitě by je rozpracovat měly. A nyní předám slovo panu Klugovi. Ano, děkuji. Já bych eh, opakov, reagoval na otázku eh, vaší, paní předsedkyně. Vy jste se ptala, zda tu je nějaký rozdíl mezi těmi regiony, které čerpaly velký podíl evropských prostředků a těmi, které čerpaly méně peněz. Myslím, že z toho nelze vyvodit žádný obecný závěr, že to je vždy individuální věc. Například Tallinn v Estonsku ehm, čerpala rozsáhlé prostředky a ta vazba, mm, myslím, tady není zcela zjevná. Město má dnes k dispozici dva strategické plány, které, jak jsme ovšem říkali, radnice zatím oficiálně neschválila a nelze tedy udělat žádný závěr, že by snad množství prostředků mělo nějaký konkrétní dopad nebo vliv. K vaší druhé otázce, která se týká spolupráce, tak eh, ano, ta spolupráce je skutečně zásadní. Eh, spolupráce či komunikace, buď to mezi jednotlivci nebo mezi eh, institucemi, které se podílejí na operačním programu mezi jednotlivými městy, to je zásadní věc, protože je dobré předtím, než se investuje čas, úsilí, prostředky, vše řádně prodiskutovat a zjistit, zda projekt zapadá do operačního programu či nikoliv protože určitě to do budoucna ušetří peníze a celý proces zefektivní. Já bych jenom asi doplnil, že to také přispívá k rozpracování konzistentní strategie, protože někde eh, se potom může stát, že operační program jde jedním směrem a plán udržitelného mm, udržitelné městské mobility jde trochu jiným směrem, takže tady ta komunikace mezi různými úrovněmi řízení je naprosto zásadní. Děkuji. No Pokud nejsou již žádné další připomínky, a vidím, že už nikdo vstoupit do diskuse nechce, proto můžeme tento bod na pořadu jednání uzavřít. A ještě jednou bych ráda zdůraznila, že studie byla nesmírně užitečná pro nás tu tím úkolem do budoucna je, abychom ji využili také pro vyjednávání nikoliv jenom o nařízeních a předpisech, nýbrž také pro strategické poradenství a strategické vedení do budoucna v souvislosti se společným strategickým rámcem. Také spoléháme na to, že komise eh, včas připraví všechny požadavky, především co do podmíněnosti, to znamená, že po právní stránce bude vše náležitě připraveno a zároveň členské státy, které eh, se podíleli, eh, tak eh, si myslím, že budou moci využít maximálně a chci poděkovat řečníkům Eh, a také autorům studie. A ráda bych zahájila další bod na pořadu jednání, ale pan Gajer tady není, proto vyčkáme jeho příchodu. Pokud někdo z asistentů nebo poradců nás může informovat, tak eh, eh, ne, nebo zajistit, aby pan Gajer dorazil co nejdříve, tak to oceníme. Jinak musím přerušit zasedání, ale nevím na jak dlouho, až dorazí pan Gajer. Pokud nepřijde, budeme pokračovat dál.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 Vážení kolegové, ráda bych zahájila další bod na našem pořadu jednání, je to bod pět A jde o výměnu názorů v kontextu zprávy Jence Gajera o regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii. A já bych na úvod ráda dala slovo panu Jenci Gajerovi a pak si vyslechneme prezentaci pana Klause Šulceho, eh, což je politický analytik Evropské komise DG Regio. A bude se věnovat eh, eh, inteligenci specializaci a průmyslové obnově. Doufám, že přijdou také stínoví zpravodajové. V každém případě dávám slovo Gajerovi. Děkuji, paní Hübnerová. Těším se na to, že dnes dopoledne budeme moci intenzivněji hovořit o tomto velice zajímavém tématu. Já si myslím, že význam tohoto tématu si každý může rychle představit, neboť se jedná vlastně o průmyslovou základnu Evropy, eh, která přispěla k tomu, že spustošená krajina po druhé světové válce byla obnovena. Hospodářský eh, rozvoj ovšem vedl k tomu, že nejprve jako Manchester, oblast kolem Calais a Lüttich a Porůří v mé vlasti, to byly oblasti, které se potom dostaly do velkých problémů týkajících se přizpůsobení. Ostatní průmyslové zóny v EU pravděpodobně tyto problémy teprve čekají, a nebo tam ten proces začíná. Podle regionálně hospodářské strategie tyto procesy přizpůsobení se byly různým způsobem úspěšné, ale jednu věc mají společnou. Nástroje Evropské unie v regionální politice sehrály důležitou roli u všech těch regionů přesně podle toho, do jaké míry je použili. Já teď jsem dnes před dvojí výzvou, která na jedné straně spočívá v tom, že Evropa musí zajistit svoji průmyslovou základnu, jestliže nechceme hospodářsky zaostat. Myslím si, že je to jedno poučení z finanční krize a dále tam, kde jsou průmyslová jádra, kde je ještě průmyslová kultura. To jsou regiony, kde mohou hrát tyto faktory velice důležitou roli. Ty také ale potřebují podporu ve formě přizpůsobené zharmonizované regionální strategie a je třeba se zamyslet nad vývojem nových hospodářských perspektiv, které budou vycházet ze šancí, jež nabízí světový trh. Samozřejmě třeba zohlednit udržitelnost, která se také zobrazuje v tom, že tyto regiony jsou ve zvláštní situaci, protože stará hornická minulost těchto regionů zatím ještě není překonána. V mé vlasti nemůže nikdo zahájit velký projekt nebo mít velké staveniště, aniž by eh, předem nenarazil na nějaké pozůstatky, třeba i zbytky bomb z druhé světové války a potom také na průmyslovou zátěž. To se projevilo v znečištění půdy. To ale nikdo potom nezaplatí, tyto práce na odstranění. A jsou to příklady pro zvláštní environmentální situaci, kterou tyto regiony musí zvládnout. Poslední věc, kterou musí jmenovat, je samozřejmě kvalifikace. Musí tady existovat příslušné investice do lidí, kteří budou mít schopnost eh, tyto problémy zvládnout a také musí být dostatek pracovních sil, které tento region v budoucnu bude potřebovat. To jsou takové úvahy, které jsem chtěl přednést na úvod při přípravě zprávy z vlastní iniciativy. Jsem se sešel se specialisty komise Dnešní slyšení je výsledek úvah, které jsme společně probírali. Také jsem získal určitou inspiraci pro dnešní schůzi a doufám, že se to projeví v debatě, kterou tady povedeme. Děkuji. Thank you very much. I don't... Děkuji mnohokrát. Nevím, zda kolegyně chce říci také pár slov. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máte pravdu v tom, že jde o zprávu, která v dnešní době má zásadní význam. My jsme si dnes připomněli, že právě průmysl v Evropě je v postupném úpadku. Proto musíme situaci změnit, musíme se tomu přizpůsobit a reagovat na to efektivně, tak abychom podchytili celou krizi, jak hospodářskou, tak sociální, tak ekologickou. A tady musí existovat skutečná politická vůle, abychom se dokázali v Evropě přeorientovat co do průmyslové politiky a hlavní opatření, která by nás měla vést dopředu, jsou především právě eh, strategie zaměřené na energetiku a na ekologii. A dnes totiž dobře víme, že se setkáváme s obrovským Eh, deficitem, ale zároveň novým úkolem, především v oblasti ekologie. Já si dovolím příklad, protože vy dobře víte, že nám často chybí náležité vzdělání, náležité prostředky, abychom se zaměřovali především na energetiku. Yes docela eh, zajímavé, když si eh, eh, uvidíte, že v této zprávě musíme také vymyslet, cesty k tomu, abychom dokázali financovat ekologické projekty a abychom měli tedy nové cesty k tomu, abychom mohli všechny ta, všechna ta průmyslová odvětví v úpadku eh, vést do budoucna ke skutečné transformaci v oblasti sociální, ekologické a ekonomické. Uh, thank you very much. I understand that now we will give the floor. Děkuji, teď tomu rozumím správně, že dáme slovo Evropské komisi a pak budeme pokračovat eh, v rozpravě. Požádám pana Klause Šulceho. Ah, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, jak vidím, tak se tady nepromítá PowerPointová prezentace. Tak bych vám nabídl eh, sdělení bez slajdů to nebude zásadní problém. Ale proč se zde nepromítá prezentace? Ta by to být měla. Na tom jistě někdo již pracuje. I think it's okay, thank you. I think it's more important that we get the slides. Uh, já myslím, že je důležitější, abychom měli slajdy pro eh, pana Kristiana Soblence, který, eh, který vlastně bude doplňovat moji prezentaci. V každém případě vítáme tuto uh, Eh, prezentaci a tuto iniciativu poslance Gajera, eh, která zdůrazňuje systemický přístup k průmyslové obnově a transformaci. Teď se nám to promítá. Ano, Důležité je zajistit koordinaci mezi jednotlivými politikami a strategiemi na úrovni jednotlivých členských států a na úrovni regionální. Musíme si klást otázku, co je hybnou silou regionální obnovy, ekonomické transformace a regionálního rozvoje v měnícím se kontextu. Ehm, a znamená to, že nám ještě budou fungovat staré osvědčené postupy a recepty, nebo bychom měli v dobách krize něco změnit. Právě tomu se v komisi věnujeme, když připravujeme další programovací období pro strukturální fondy. A odpověď najdeme už v e- strategii Evropa 2020. Klíčový význam má to, že regiony musí inovovat. A jak nalézt správnou cestu k inovaci, když jsou to regiony průmyslové, periferní, eh, venkovské nebo městské. A klíčem je takzvaná smart specialization, inteligentní specializace. Já se budu snažit stručně popsat koncepci této inteligentní specializace a zmíním to, jakým způsobem spolupracujeme s regiony, abychom připravili strategie regionálního rozvoje, které nám pomohou obnovovat průmyslové oblasti, průmyslové zóny a také vám připomeneme, jaké pokyny a orientační dokumenty jsme za poslední léta vydali. Vy jste měli jistě na posledních zasedáních výboru příležitost naslechat kolegovi, který vysvětlil, Eh, problematiku inteligentního růstu a jakým způsobem jej realizovat. To patří k politicko-strategickým dokumentům, které dáváme k dispozici členským státům a orgánům. Já se nyní dostávám k prvnímu diapozitivu. Smart Specialization, inteligentní specializace, eh, patří k hlavním pilířům strategie Unie inovací především ve snaze stanovit priority v investicích, především na základě silných stránek a komparativních výhod. Vize vychází z myšlenky dosažení excelence a každý region, každé město, každá obec se snaží posílit svoji ekonomickou základnu formou inovací. K tomu je nutné stanovit priority. Musí probíhat konzultace se zainteresovanými subjekty a přesně to jsme se snažili do této koncepce zařadit. My jsme toto zavedli eh, jakožto podmíněnost pro výdaje ze strukturálních fondů, pokud jde o výzkum eh, a inovace, ale zároveň by se takto mělo až dostat až 100 miliard eur do dalšího programovacího období, a to formou strategii inteligentní specializace v regionech, které by nám měly pomoci povzbudit, oživit hospodářskou základnu v regionech a zaplnit mezery ve výzkumu vývoji a přispět ke strategii Evropa 2020. Nejde jenom o to, co vyvíjí komise, důležité je podtrhnout, že tady vycházíme především z těchto otázek, tedy co je hybnou silou růstu v této době, co dělají naše regiony, co dělali za posledních 25-30 let, jakým způsobem se jim dařilo transformovat stará průmyslová odvětví. To jsou dobré příklady, pokud se zaměříme například na klastry. To je koncepce, která se postupně vytvářela na základě konkurenceschopnosti, na základě regionálních teorií a tato strategie byla v poslední době ověřena také e, ze strany OECD. Znamená to diskuse o nové průmyslové politice, novém přístupu k ekonomickým úkolům a já bych rád doplnil, že právě před Vánoci vyšla zpráva OECD, proběhla také akce v Bruselu, kde se setkali tři komisaři a kde byla oficiálně zveřejněna zpráva v oblasti inteligentní specializace a link na ten dokument předám Jenci Gajerovi. Veškeré informace si budete moci dohledat na webové stránce buď DG Regio nebo vůbec eh, samostatné stránce věnované platformě inteligentní specializace. Co je podstatné? Především to, že vycházíme z široké definice inovací, nikoli pouze high-tech inovací, ale inovace všeho druhu, tedy nikoli jenom v oblasti vědy a techniky, ale také organizace, služeb a podobně. Je tady totiž obrovská spousta nevyužitých možností, velký nevyužitý potenciál, inovace například v zadávání veřejných zakázek, lepších eh, veřejných službách, koncepce sociálních inovací. To všechno zdůrazňujeme. Inovace služeb, včetně třeba služeb v oblasti cestovního ruchu. Inteligentní specializace neříká, že musíte vycházet z takzvaných pokročilých technologií. Naopak, vycházejte z toho, kde máte potenciál růstu, na co se chcete zaměřit a čemu se chcete v následujících pěti až deseti letech věnovat. Mějte vizi, kterou dohodnete přímo se zúčastněnými subjekty v dané oblasti a tady se nám potvrzuje, že to, co již proběhlo v regionální politice, se dá posílit zásadnějším procesem. A já v rámci inteligentní specializace chci zdůraznit jednu věc. My jsme měli původně experta, který měl hovořit o takzvaných key enabling technologies eh, a ten bohužel nemohl dorazit, ale eh, právě na tento typ technologií bychom se měli zaměřit, eh, definovat si, které ty to umožňující technologie to jsou a jakým způsobem k ním přistupovat. Já to tady v té úzké definici zařazeno nemám, ale právě tyto technologie jsou vnímány jako katalyzátory pro růst eh, malých a středních podniků a v tomto smyslu si říkáte buď inovovat, nebo zemřít, nebo zaniknout. A eh, kolega z Soblenc vám tyto informace ještě doplní, ale jde o katalyzátory regionálního rozvoje. Ehm, podpora se nemá omezovat jenom na základní výzkum a jeho infrastruktury. My jsme pro další programovací období ehm, umožnili zajistit způsobilost pro poskytnutí asistence na přístup na trh, vývoj nejnovějších výrobních metod a podobně. To najdete v samotném nařízení a také úzce spolupracujeme eh, s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a obecně platí, že z hlediska státní pomoci bychom neměli stanovovat překážky eh, při eh, realizaci. Nechceme totiž utrácet podíl na trhu, především v těchto důležitých technologiích, které mají zůstat v Evropě. Další velice důležitá věc, to je vnější spolupráce s dalšími regiony a tady je důležitá ta evropská územní spolupráce. Strategie inteligentní specializace nefungují jenom v rámci eh, jednotlivých regionů, kde nám jde o to, aby lidé začali spolupracovat, vytvářeli sítě a platformy v rámci inovativních konkurenceschopných regionů, protože tady nám jde pochopitelně o spolupráci, ale nejde o to budovat a vytvořit kritickou masu v rámci regionu a nad rámec regionu, protože ne každý region může být eh, excelentní ve všem. Samozřejmě, že bude mezi regiony existovat i konkurence, ale jde nám o vytvoření strukturované koordinace, aby to nebyly jenom projekty eh, vznikající ze zdola, jdoucí směrem nahoru, ale aby existovala nějaká celková vize, jak vytvořit eh, konkurenceschopné klastry provázat takto jednotlivé regiony, které by se mohly vzájemně doplňovat, pokud jde o inteligentní specializace. Takže tímto způsobem funguje evropská spolupráce mezi regiony. Začínají se tvořit platformy, klastry mezi eh, regiony na evropské Eh, unii s, za pomoci Evropského inovativního partnerství a tak podobně. A my doufáme, že eh, členské státy, které se tohoto účastní, to zohlední také ve svém programování a že budou posilovat podporu pro budování meziregionálních klastrů, že zapojí i privátní aktéry a společně budou budovat konkurenceschopné klastry tuto chvíli začínáme vytvářet neformální pokyny, spolupracujeme s výborem Intersa a chceme k tomu přistoupit eh, komplexně. Ještě bych zdůraznil další věc. A to je ten proces z dola směrem nahoru, pokud jde o eh, vyhledávání hlavních domén a nových příležitostí. To je velice důležitá věc prioritizace politik by neměla být čistě v rukou státních úřadů, neměl by to být proces jdoucí ze zhora směrem dolů, kdy administrativa sama o sobě rozhoduje, kde je potenciál. Naopak ten proces by měl být interaktivní, zahrnovat všechny aktéry, včetně soukromých subjektů, univerzit, výzkumných ústavů všichni by se měli podílet na tom, že by zesouladili, sladili své programy, eh, svou agendu, aby vznikla společná vize. A značná část financování se dobře využije, jakmile existuje určitá kritická masa v rámci regionu. Ty prostředky jsou dnes pochopitelně omezené a tak je potřeba je maximálně využít. Inteligentní specializace je tedy chápana jakožto příležitost pro průmyslové oblasti, kde je potřeba budovat eh, partnerství a věnovat se diverzifikaci, obnově, vzniku nových příležitostí a nových odvětví. Proto je potřeba, aby existovala dobrá koordinace na více úrovních i na horizontální úrovně v oblasti výzkumné politiky, výzkumu vývoje, průmyslové politiky, pracovního trhu, environmentální politiky. Potřebujeme zlepšit koordinaci mezi těmito politickými oblastmi. Ta prozatím není dostatečná, protože Rozvoj se plánuje vždy v jedné eh, eh, omezené oblasti bez spolupráce či bez konzultace s dalšími ministerstvy a jinými aktéry. Zdále bych chtěl zdůraznit městskou dimenzi této záležitosti. Bohužel naše kolegové z oddělení pro rozvoj měst tady dnes nemohou být, ale my s nimi spolupracujeme. Kolegové jsou všem zaměstnáni eh, jinými tématy v tuto chvíli, bohužel tedy nemohli dorazit, ale mohu tady předat jejich informace, že tady je ta vazba mezi městským plánováním a inteligentní specializací. Pak se tedy zase vrátím ke své specializaci. Inteligentní specializace se dnes uplatňuje na regiony, ale má to pochopitelně dopad i na městské oblasti. Samozřejmě, že města jsou centrem znalostí, pro celý region, takže mohou naplnit ten cíl inteligentních eh, specializací a přispět k ambiciozním vizím pro celý region. Pokud jde o městské oblasti, zejména bývalá průmyslová města, tak tady komise uh, už dlouho propagovala širší komplexní přístup k městským oblastem uh, které jsou většinou hodně integrované. A tam se nesoustředíme jenom na inteligentní růst a hospodářskou obnovu a změnu, ale je třeba celkově rozpracovat jejich rozvoj, protože tam bývají čtvrti, které jsou zanedbané, bývalé průmyslové čtvrti, které se dnes nedostatečně rozvíjí a tak dále. Městské oblasti jsou velice komplikovaným prostředím, kde ale na druhé straně existují obrovské příležitosti. I městské úřady tedy musí naplánovat své nové strategie. A tady do toho vstupují inteligentní specializace, které jim mohou metodicky pomoci, mohou představovat užitečný nástroj pro zvýšení plánovacích kapacit, programovacích kapacit měst a mohou řídit ekonomickou obnovu měst. Pokud jde o budoucí programovací období, tak jsme eh, říkali členským státům, že by měli na integrované městské přístupy věnovat alespoň 5 rozpočtu. Pokud jde o integrovaný městský přístup, tak eh, samozřejmě, že nepředpokládáme, eh, že by města museli mít strategie inteligentní specializace, ale doporučujeme to. Inteligentní specializace je namířena především na regiony, ale pokud se toho chtějí chopit i města, především velké metropole, tak to samozřejmě také vítáme. Vidíme tady silnou vazbu a synergie na jedné straně mezi tím, co děláme konkrétně pro městské oblasti a mezi tím, co eh, se snažíme dosáhnout eh, na regionální úrovni. Takže abych to celé schrnul a uzavřel, tak eh, Inteligentní specializace je koncepce, která funguje pro všechny regiony, může fungovat dobře i v případě měst, která byla eh, bývalými významnými průmyslovými centry. Eh, v tuto chvíli, tady si dovolím promítnout tuto mapku, spolupracujeme s celou řadou regionů spolupracujeme mnohem praktičtěji než v minulosti a my jsme tady před dvěma lety spustili tu platformu inteligentní specializace a tady na tom diapozitivu vidíte, že spolupracujeme s více než 100 regiony. Paní předsedkyně eh, přerušuje řečníka, mluvte prosím pomaleji. Řečník, omlouvám se, že jsem mluvil tak rychle, ale samozřejmě vás nechce zdržovat, takže proto jsem mluvila rychleji. Takže velmi rychle projdu teď tady tento diapozitiv. Skutečně jsme se snažili, maximálně snažili rozpracovat strategie inteligentní specializace. Soustředíme se především na obnovu průmyslových oblastí pro budoucí finanční období. Eh, co přesně, eh, čemu přesně se naše platforma věnuje? Spolupracujeme s více než stovkou regionů, některé členské státy s námi spolupracují skutečně nesmírně aktivně s prostřednictvím společných výzkumných eh, center a my se snažíme organizovat vzájemná hodnocení, pomáháme regionům s analýzami, schromažováním údajů, probíhá školení, Dáváme k dispozici své odborníky pro expertní eh, přeskumy, těch už jsme provedli celou řadu, jak vidíte. 58 smluv jsme takto uzavřeli, kde jsme vyslali naše odborníky do regionu eh, a ti tam provedli předběžný, předběžné posouzení regionu. Někdy se ukáže, že je potřeba pro eh, tyto procesy nastavit na regionální úrovni eh, nějaké kapacity. Pokud jde o naše vedení, tak tady vidíte eh, pokyny, které se týkají právě inteligentní specializace, věnují se různým aspektům, napojujeme a propojujeme, jak jsem říkal, inkubátory, univerzity, průmyslová odvětví, o tom už jsme hovořili. Chceme brzy publikovat také manuál ke klastrům, už jsme publikovali manuál k širokopásmovému připojení. Chceme tak dát k dispozici osvědčené postupy, ukázat konkrétní příklady, jak věci fungují a tím se připravit na budoucí programovací období. Já doufám, že myšlenka inteligentních specializací si najde svou cestu a že si uvědomíme, co může řídit eh, obnovu bývalých průmyslových oblastí a eh, regionů. Můžeme se poučit z toho, co se příliš nepodařilo a myslím, že na tom bych asi skončil a předal bych slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji vám za pozornost. Paní předsedkyně, děkuji za tuto prezentaci. Omlouvám se, že jsem, nepřed, že jsem nepředstavila pana Soblence eh, z Eurada. Máme k dispozici dostatek času ale snad se vejdete, řekněme, do 10-12 minut. Ano, děkuji paní eh, předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Ehm, eh, dovolím si několik eh, podnětů k diskuzi, k zamyšlení a zaměřím se na tři základní věci. Jednak na kontext, pokud jde o ehm, současnou situaci regionu, jaké výzvy vnímáme, pokud jde o průmyslov, ve oblasti a za třetí, zda bude potřeba vyvinout nějaké nové podpůrné mm, služby pro podniky, což je v souladu eh, s pokyny, které už tady byly popsány. Dnes ve všech sektorech eh, vidíme velké roztříštění hodnotového řetězce v podnikové oblasti. Máme tady výzkum, výrobu, eh, mark marketing, relokace a tak dále a tak dále, ale regiony potřebují vyrábět kvalitní eh, zboží tak, aby společnost eh, v místě zůstala, aby pro ní zůstalo atraktivní, takže je vhodné eh, v regionu budovat třeba i výzkumné kapacity, ale byly k dispozici inovativní, rozvojové nástroje a tak podobně. A je potřeba také pracovat na dalších aktivech regionu, například na lidských zdrojích, což se nabízí na průmyslových službách, finančních službách, sociálním kapitálu. kapitálu. To vše mobilizovat pro naše cíle. A tak myšlenka inteligentních specializací tady vstupuje do hry, je velice důležitá. Tak, já jsem si dovolil rozpracovat takovou mm, teorii, eh, sandvičovou teorii podnikové konkurenceschopnosti. Buď to máte nějaký výklenek na trhu, který se vám podaří eh, obsadit, nebo jste mm, masovou společností, nebo nízkonákladovou společností. Eh, tento slide jsem rozpracoval před dvěma lety, ale myslím, že není potřeba nějak moc upravovat. Snad BMW bych dal dnes nahoru. No, drobné změny. Ale tam nahoře, řekněme, to může být Cambridge, Bavorsko, tam dole bychom dali některé jižní regiony, ale kde leží budoucnost těch regionů, které jsou bývalými průmyslovými regiony, ať jde o Valonsko, eh, Midlands eh, a tak dále. Mají se zaměřit na ten výklenkový trh eh, nebo hm, spíše nízkonákladový, kam by se měli vrhnout záleží samozřejmě také na podporných službách v regionu. Na velkou výzvou teď v Evropě je to, eh, že investujeme hodně peněz do eh, vědy, výzkumu, ale velice malé výsledky máme v oblasti trhu, zejména v nových odvětvích nano, bio, eh, solární energetika a tak dále. Kde jsou tady evropské společnosti s patenty, Eh, přitom jsme eh, tady investovali poměrně dost, takže je potřeba eh, překlenout tady tu současnou propast, která je hlavně ve finančním sektoru a v oblasti uvádění výstupů z výzkumu na trh do praxe. Za tímto účelem je třeba se podívat na regionální úroveň, ale z jiného hlediska. Jak se tedy znalosti dostávají na trh? Náš výzkum je dobrý, to už jsem říkal, Eh, uvádíme eh, a publikujeme nové informace, výzkumy, výstupy z výzkumu v prestižních časopisech a publikacích, takže znalosti tady jsou. Teď ovšem, kdo posuzuje potenciál eh, nových vzniklých vytvářených znalostí z hlediska tržního a z hlediska použití mm, na místní úrovni. Kdo má tu kapacitu řídit eh, inovace a následně výstupy z inovací absorbovat? Ono záleží na tom, zda chcete jít cestou otevřeného zdroje startupu, navázat na existující mm, podnikání a tak podobně. procesu se účastní celá řada regionů a některé z nich prokazují jasně nedostatečné kapacity v této oblasti. Takže eh, problémem je, jak eh, umožnit regionům používat inteligentní specializace. Můžete mi jmenovat ve svém regionu třeba 10 společností, které v nedávné době hodně investovaly do nových technologií, nových generací, eh, robotiky, nanobio, pokročilých IKT. Byly to asi ty, které to buď to prodávají, anebo používají pro výrobu. A tak asi byste mě podobně asi jmenovali malé a střední podniky, které pracují v tradičních odvětvích a které použili takzvané klíčové základní technologie a které jsou aktivní při outsourcingu, nearshoringu a podobně. Nebo eh, eh, neobchodovatelné služby, tam se také navyšovala produktivita. Asi mi budete schopni možná jmenovat nějaké společnosti, které používají nových eh, zdrojů kapitálu a snad i společnosti, které odměňují inovativní eh, pracovníky, kteří přicházejí s eh, inovativními myšlenkami. Zde bych chtěl ukázat, že v současné době, pokud prosazujete klastrovou politiku, tak je lepší investovat do spolupráce mezi klastry, Samozřejmě, že můžete budovat i IKT v těch klastrech, ale ty už se nespoužívají v různých odvětvích teď, ale jak je vzájemně provázat. Tím se dostávám tomu, co řekl Klaus před několika málo okamžiky, že je potřeba posilovat meziregionální spolupráci. Nelze očekávat, že každý region bude excelentní úplně ve všem. Tak třeba začít se segmentací malých a středních podniků v regionu. Tady jsem udělal dlouhý seznam, nemá cenu to procházet, ale možná spochybním jeden eh, z mýtů, eh, že malé a střední podniky vytvářejí růst a pracovní místa. To není úplně pravda. Jenom málo z nich eh, toto skutečně dělá. 75% společnosti nepřeží pět let. To ukazují statistické údaje, takže to nejsou všechny malé střední podniky, které podporují růst a pracovní místa. Ono je potřeba se soustředit eh, na konkrétní malé a střední podniky, na několik málo z nich. A podobné eh, uvažování je, vidíme u většiny regionálních úřadů. Také, že také řada z nich se domnívá, že například inovace jsou provázány s novými technologiemi, ale nejde jenom o nové technologie, jde o nové znalosti, kompetence, mm, nová technická řešení, výrobní postupy a tak podobně. A inovace se můžou promítnout do všeho, včetně veřejných služeb. Když se podíváte tady, kolik vidíte podob inovace u tohoto podnikatele v Kodani? Kdybyste si promluvili s tímto člověkem, tak eh, vám asi řekne, že nemá zájem eh, o nějaký velký eh, marketing a ten člověk prodává svůj výrobek a takový Starbucks pro ně není v podstatě žádná konkurence. Takže jaké podporné služby bychom měli nabízet malým a středním podnikům v regionu nebo i velkým regionálním podnikům. Řekněme, že je tady nějakých deset eh, hlavních prvků. Je potřeba eh, vypořádat se s určitou mírou konkurence. Samozřejmě jsou tady potřebné finanční podpůrné eh, služby v podobě přístupu k hotovosti, Důležitá je, důležité je také řízení znalostí, coaching, povědomí, informace o technologiích trhu. Některé firmy se více soustředují na rozvoj lidského kapitálu. Často slýchávám, že eh, trh rizikového kapitálu nepomáhá úplně eh, všem, ale ono záleží na tom, jak funguje. Pokud je to skutečně riskantní projekt, až příliš riskantní, tak do něj neinvestujete. A když eh, tomu tak je, můžete nabídnout jiné podpůrné služby, lepší doložení funkčního konceptu, eh, pomoc s demonstrací prototypu, aby ten podnikatel, až bude čelit investorům, byl skutečně dobře připraven. Další věc, kterou chci zdůraznit, je to, že je tady nějakých 30-40 knih, které si můžete eh, koupit o tom, jak vytvořit Silicon Valley, nanovely a tak dále. Ale Málo kdy najdete knížku, kde se píše, že region sám o sobě nemůže být excelentní, ale může použít excelenci z jiných eh, oblastí, z jiných regionů a transferovat eh, jeho model eh, k sobě prostřednictvím přenosu znalostí a tak podobně. A může založit eh, tento transfer na, na lidských zdrojích. Tady máme Erasmus, granty Marie Curie, abych jmenoval nějaké příklady. Takže je možné zúčastnit se konference eh, podpořené z grantu Marie Curie a znalosti o tamtuť přenést do svého regionu. Je možné se inspirovat o tom, jak posílit klastry, jak informovat o technologiích. A můžete se soustředit, soustředit jenom na několik eh, společností a posilovat eh, u nich nejenom export, ale také internalizaci. Na závěr, čemu bychom se měli vyhnout? Tak nejprve bychom měli mm, vytvořit vazbu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud jde o e, nabídku služeb, měli bychom uvažovat nejenom o transakcích, ale také o transformaci, což je častý omyl často se říká, že rozpočet jednoho milionu euro už byl eh, vyčerpán a to je konec, ale to je transakční uvažování, nikoli transformační. Je třeba také uvažovat o kapitálových zdrojích, 28 milionů v rizikovém kapitálu pro daný region. Dobře, ale co to ve skutečnosti znamená, to se musíme ptát. Také se příliš soustředíme na organizace. Na organizaci eh, jsou tady hm, příliš silné hm, politické eh, motivace. Dříve to byl Lisabonský program, teď je to Evropa 2020, ale co to znamená na průmyslové regionální úrovni? Někdy se příliš soustředíme na krátkodobé cíle a pak je to problematické, pokud chceme dosáhnout nějakých dlouhodobých změn nebo uvažujeme v dlouhodobém programovacím hledisku. Mm, příliš mnoho spoleháme na granty a také nemáme dostatečné schopnosti v oblasti řízení. Takže to jsou určité podněty k zamyšlení. Kdybych to měl schrnout, tak za prvé Soustředte se na to, co je důležité, kde má region velký potenciál, za druhé potřeba segmentovat malé a střední podniky, segmentovat inovace a vytvořit určitý balíček finančních a nefinančních podpůrných služeb. Děkuji. Indeed, and I would like to start... Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda zahájila rozpravu. Laber van Nistelrooy, pr- první. Just, just uh, shortly, because we are in the... Děkuji. Eh, já budu velmi stručný, protože jsme, myslím, na začátku rozpravy o tomto obrovském tématu a musíme si samozřejmě klást otázku, jak nazvat tu zprávu, tedy regionální strategie pro průmyslové oblasti, eh, navázat to na regionální politiku. My jsme slyšeli ehm, eh, hodně významných informací o nástrojích, které můžeme použít. A já se domnívám, že výbor pro regiony je v tak takové trošku složité situaci, e, protože jenom připravit strategii pro průmysl, na jedné straně je to nutné, ale na druhou stranu máme výbor pro průmyslovou politiku, která, který formuluje e, tuto politiku inovací a problematiku Unie inovací a podobně. To znamená, že si tato problematika žádá integrovaný přístup. Za dva týdny eh, první delegace eh, výboru ITRE eh, se bude věnovat právě tomu, co tady bylo pojednáno. Vyráží tedy do Sevily a dozvíme se tedy z různých úhlů pohledu, jak se bude přistupovat k novému období 2014 až 2020. A e, je zcela jasné, že právě inteligentní inovace ve vztahu k průmyslovým oblastem je nezbytnou podmínkou. Souvisí to s podmíněností pro zemi, která chce vytvořit partnerskou smlouvu. A jakmile začne navrhovat své operační programy, tak by tedy také měla postupovat tímto způsobem. Já mám jenom určité pochybnosti o tom, zdá se všechny ty státy e, skutečně e, dokáží takto rychle zorientovat a dosáhnout konkrétních výsledků. Pokud bychom se měli zaměřit na základní předběžné podmínky pro podmíněnost, tedy pro vývoj další, a pak si teprve stanovit kroky pro další roky. Poněvadž jde o velmi rozsáhlou oblast, jak už jsme slyšeli, a když si prostuduji ty dokumenty, tak vidím, že kolegové měli skutečně pravdu, když eh, uváděli mimo jiné, že sektor IKT by měl být zastoupen ve všech regionech s tím, že je to možnost pro výdaje. A právě tvůrčí průmysl, tak jak jej najdeme tady, má svůj význam také. A zcela jistě nám právě toto umožní investovat. A zcela jistě právě toto budou hlavní faktory, které umožní další rozvoj. Já mám jenom pochybnost o tom, zda se nám podaří ve zprávě podchytit úplně všechny tyto aspekty. Nebo zda bychom neměli mít další zasedání, které by se již specializovalo Vím také, že v plánování harmonogramu práce pro letošní rok je e, také samostatné jednání o inteligentní specializaci. Měli bychom se tedy právě tam zaměřit na průmyslové oblasti, ale samozřejmě problematika inteligentní specializace je mnohem širší a je velmi důležitá. Děkuji vám, Karim Adel. Merci beaucoup. Děkuji vám za toto vystoupení. Já sama eh, si přeji, aby eh, musím říci, že eh, regiony v Evropě se nemusí nutně stát takovým Silicon Valley. Ehm, naopak, měli bychom vycházet z jejich vlastní historie, z vlastních podmínek a zcela Ehm, na tom základě by měli ehm, konkurovat. A e, říkám tedy e, zcela jasně, že nechci, aby se právě naše regiony s vlastními specifiky staly takovým Silicon Valley, ale naše regionální politika se musí přeorientovat tak, aby především v průmyslové politice reagovala na výzvy, které se objevují. Evropa eh, má nedostatek nerostných surovin a to je v energetice velice důležité, eh, kde se nám náklady na energetiku neustále zvyšují, setkáváme se s výraznou eh, konkurencí v Evropě a právě to se dotýká také odvětví obnovitelných zdrojů energie, které třeba nejsou tak rozšířené, v nově se rozvíjejících státech. A já si myslím, že toto se má odrážet v naší regionální politice abychom mohli investovat do podniků, tak aby třeba za 20 30 let, abychom se eh, samozřejmě připravovali na změny klimatu, globálního teplování a podobně, abychom dlouhodobě dokázali plnit klimatické cíle Evropy. Není to něco, co se podaří okamžitě. Vy jste zmiňoval problematiku automobilového průmyslu a ukázal jste, že dnes je důležité se odklonit od automobilů, které znečišťují životní prostředí, eh, třeba alespoň k automobilům, které mají méně emisí CO2, nebo naopak se orientovat na veřejnou hromadnou dopravu. Znamená to, že inteligentní specializace eh, bude klást eh, důraz na inovativní sektory, například ekologické technologie, které zatím ještě nejsou ve středu společné průmyslové politiky v Evropě a měly by se rozvíjet. Já si myslím, že právě ta, je potřeba určitá průmyslová revoluce. A abychom ji dosáhli, tak zároveň musíme na regionální úrovni provést územní diagnostiku, zjistit, jaká je povaha daného území, co potřebují občané daného regionu, co potřebují občané Evropy, jaká je zaměstnanost v daném regionu. A to by mělo být základem. A na základě toho také kladu otázku, jakým způsobem eh, stanovit priority území, protože právě toto jsou ukazatele, které musíme brát v úvahu. Městské oblasti mají jiné potřeby než oblasti venkovské. Já si uvědomuji, že právě tato teritoriální diagnostika je nezbytná, abychom určili priority v daném území, abychom zjistili, zda právě e, průmysl vytváří pracovní místa, protože vytváření pracovních míst je zásadní. Děkuji, Nikos Vysochalos. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική και... Děkuji. Probíhá tady velká diskuze o politice v průmyslových oblastech a tak se soustředím na, na téma, kterému se věnujeme my tady v našem výboru pro regionální rozvoj. Máme tady dva modely průmyslu. Tradiční průmyslový model, který se potýká s určitými problémy a na druhé straně je tady uh, inovativní průmyslový model, který má své požadavky a své zase jiné nároky. Takže si myslím, že je správné, aby každý region um, se sám mohl vyjádřit k tomu, jakou cestou se bude jeho průmysl ubírat, který model si zvolí A k tomu je samozřejmě třeba zvážit eh, také sociální dopady, názor všech zainteresovaných eh, subjektů. To je důležité pro celkový rozvoj regionu a následně tedy pro rozvoj průmyslové politiky. Pokud jde o tradiční průmyslová odvětví, tak ty samozřejmě probí, procházejí eh, krizí ze dvou důvodů. Jednak proto, že mnohdy tato odvětví nejsou dostatečně konkurenceschopná v současném prostředí, na současném trhu a e, za druhé také proto, že nejsou schopny dostat environmentálním požadavkům a naplnit společenské požadavky. Především jsou to tedy požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, oblasti energetiky, takže e, ty tato odvětví obvykle čeká transformace, aby se přizpůsobily požadavkům celospolečenským, energetickým, environmentálním. Nová, inovativní odvětví eh, zase musí eh, vytvořit určité eh, přemostění k jiným odvětvím a vypořádat se s legislativními požadavky. Tak například eh, na evropské úrovni hovoříme o účinném používání základních primárních surovin a tady je potřeba eh, klást důraz na lepší využívání eh, těchto surovin, na jejich maximální možné využití a zužitkování a nikoliv na navyšování těžby protože eh, těžba surovin samozřejmě má eh, obrovské dopady, takže je třeba klást důraz eh, spíše na recyklaci, opětovné používání, opětovné využití základních surovin. A na druhé straně tady máme mm, inovativní eh, evropskou politiku, klademe důraz na inovace, ale zároveň eh, žádáme, aby eh, všechna odvětví plnila environmentální kritéria a tak dále. Takže například se to může týkat tradičních odvětví, jako je loďařství, které aby se vypořádalo se současnými kritérie, podmínkami a požadavky, bude muset ku příkladu snížit eh, emise z lodí a prostřednictvím takovýchto inovativních řešení eh, bude možné posílit loďařský průmysl, ale bude nutné, aby se uplatnila v této oblasti inovativní řešení, aby průmysl prošel mm, transformací. Tady je potřeba eh, zdůraznit spolupráci s univerzitami a podobně. Pokud tedy chceme, aby tradiční odvětví byla konkurenceschopná, včetně loďarského eh, odvětví, tak eh, nesmíme zapomínat, že tato odvětví loďarství například je zcela klíčové pro pobřežní oblasti, pro ostrovy. A každý region eh, by měl mít možnost maximálně využít sociálního kapitálu který má a kromě toho je třeba každý jednotlivý region se svými specifiky respektovat. Takže tomu bych chtěl věnovat pozornost. Děkuji. Děkuji, Jan Albrecht. Já mám velmi eh, stručný požadavek, nebo spíše takovou prozbu. Mohli bychom dostat ty dokumenty od řečníků, to bych ocenil, kdybychom mohli prezentace dostat do roky. A za druhé, bylo by možné dostat takový slovník zkratek, které se tady používají, to by nám velmi pomohlo. Možná jsem ve skupince, kde všichni ty zkratky znají, ale když si prohlížím ty obrázky eh, a tabulky, tak eh, znám tak dvě, tři zkratky a zbytek je mi zcela neznámý. Eh, a zároveň se nemůžu tvářit, že všemu rozumím. A zcela jistě potřebujeme tuto problematiku, když budeme um, diskutovat o v řadě dalších aspektů, tak by se nám takový slovníček hodil. A třetí prvek, který chci zmínit, je takové nebezpečí, že inteligentní specializace jako inteligentní města na jednu stranu eh, by bylo zajímavé provést analýzu rozvoje, podobně jako to dělá OECD a další organizace. Na druhou stranu se tam ukáže specifičnost nového přístupu na druhou stranu ale e, by bylo dobré ukázat, že by něco mělo být dobře řízeno. Inteligentní znamená dobře řízený, dobře vedený. Systém by se měl přizpůsobit novým, nové situaci, ale klademe si otázku, zda je to řízeno dobře nebo ne. Velmi často ve veřejné debatě se setkáváme s tím, že smart e, znamená dobrý, e, nikoliv inteligentní. Takže Chceme zjistit, jaký je rozdíl ve způsobu myšlení v přípravě inteligentní specializace, co je odlišné oproti minulosti. Víme, že existuje platforma pro inteligentní specializaci, ale zcela jistě eh, potřebujeme také eh, nějakou platformu jakožto zákonodárci, protože toto má pochopit jak sektor podnikatelský, tak region samotný a jakým způsobem se to má projevit v právním textu. Já jsem eh, zpravodajem pro RDF a zajímalo by mě, ehm, kde to právě toto najdeme v právních předpisech. Je to někde zakomponováno? Bude to v prováděcích aktech nebo kde? Nebo je to, jako tomu bylo dnes ráno, pouze je všechno v rovině návrhu pokynu strategie 2020, inteligentní strategie. Je to velmi konkrétní prvek. Já rozumím eh, tomu, z čeho to vychází, ale není pak problémem to převést do právního textu eh, a povinností, povinných prvků, které se mají objevit. Jinak bychom měli řadu platform, které budou nesmírně důležité, zajímavé, Vím například, že existuje také aktivita tzv. smart cities, inteligentních měst, ale ptám se, co to přinese v praxi. Bude to sdělení, ale co to znamená z hlediska nového období pro strukturální fondy? Omlouvám se, že kladu tyto banální otázky, ale přesto bych se chtěl zeptat, kde to v právním textu najdeme. Pan Maňka, prosím. Eh, nechcel som pôvodne vystúpiť, ale vlastne tá prezentácia ma k tomu istým spôsobom vyprovokovala. Možno by som... Já bych možná začal příkladem eh, z roku 99. Když jsem začal pracovat jako primátor ve své zemi, tak jsem se snažil zapojit univerzity do všech oblastí života města, ať už to byla energetika, územní plán nebo cokoliv jiného. Samotné univerzity by se ani nezapojily zapojili, i když mají velký potenciál vědomostí, sami ho neumějí využívat. To znamená, že tady musí být někdo, kdo řekne univerzitám, využijeme ten potenciál následovně. Souhlasím s tím, že potřebujeme určitý stupeň řízení a musíme ho zapojit v každém regionu. Vaše strategie, kterou jste tady dnes představili, má podle mého názoru možnost využití nejenom v průmyslu, ale i v jiných oblastech regionální politiky. Otázka je tato. Jak využít vaši analýzu v praxi? Zda to bude jenom pro úzký posl- eh, okruh posluchačů, tak to nestačí. Znamená to, že je třeba eh, změnit to do legislativy, abychom regionům ukázali, jakým způsobem je třeba realizovat eh, tuto politiku. Já tady mám své pochybnosti, zda se regiony dokáží aktivně zapojit do této politiky. Pokud se nám to podaří, myslím si, že je to všechno to, co potřebujeme. Děkuji. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tuto studii, která právě byla předložena, hodnotil velice kladně. Hodí se to velice do tohoto kontextu. Jestliže tady existuje určitá hranice, tak by se mělo říci, že e, některé věci byly příliš teoretické. Alespoň takto to mohu hodnotit. Je třeba ovšem vidět to v celém kontextu. Současná situace, vypracovávají se nařízení, někde už práce začaly, tam už máme některé výsledky a pak je třeba mít možnost srovnávat to s předloženou studií. Pokud toto neuděláme a pokud to nez nezahrneme do toho našeho spisu, tak už to bude zastaralé, až to budeme přijímat a zůstane pouze teoretickým modelem. Za druhé si myslím také, že ve skutečnosti musíme se podílet na skutečnosti jednotlivých regionů, zatímco se to dneska probíralo příliš všeobecně tyto specializované malé záležitosti musí být součástí dosie a musíme mít možnost říci, že důležité charakteristické znaky studie pro tuto naši práci byly přínosem. Děkuji. Děkuji, než dám slovo expertům tak řeknu tolik. První závěr z tohoto jednání je, že potřebujeme další jednání, kde budeme diskutovat nejenom o úsilí Evropské komise, tak jak nám to popisuje, eh, čemu se věnuje za tři roky poslední. A těch regionů je více než stovka a zcela jistě budeme potřebovat možnost dále projednat hm, právě celý tento přístup inteligentní specializace. A já bych tomu sama za sebe doplnila jednu otázku. Zajímalo by mě, co komise, respektive Degergio, Regio, dělá v této chvíli pro přípravu nových politik specializace a inovací. A zda své působení na tomto poli vidíte jako vytváření nového systému, nebo spíše se zaměřujete na budování kapacit regionu samotného, aby mohl lépe fungovat z globálního kontextu. To je totiž v Evropě velmi neodkladné. Musíme inovační hranici posunout dál vzhledem k vstupu nových hráčů eh, a globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců. Evropa se proto musí znovu zamyslet nad svou kapacitou a nad svou schopností konkurovat, což je právě nezbytnou podmínkou růstu. Právě vytváření kapacit regionů v oblasti hospodářské soutěže, vytváření konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst, řešení sociálních problémů, to všechno je pro Evropu takovou hozenou rukavicí a Uvědomuji si, že diskuse o průmyslové politice nás vede nutně k tomu, abychom zvážili schopnost přispívat této průmyslové politice a také, abychom tuto průmyslovou politiku nastavili na správnou cestu. Abychom mohli přispívat nové průmyslové politice, která se již stává realitou. Já jsem tedy velmi vděčná panu Gajerovi že vnesl do naší diskuse právě tento rozměr, protože velmi často nediskutujeme o tom, jak regiony mohou přispívat průmyslové politice Evropy. Právě regiony by se měly v této souvislosti zaměřit na vlastní kapacity a mobilizovat celý potenciál, který může být kulturní, technologický, sociální, na znalostech založený, podobně. Tato diskuse byla velmi užitečná. Ale z reakcí kolegů vyplývá, že je to teprve začátek diskusí, které budou muset pokračovat na toto téma. A rád bych, ráda bych poprosila, abyste se věnovali především otázce pana Olbrichta. Do jaké míry potřebujeme právní rámec, do jaké míry naopak jednáme o procesech, které si právní předpisy nevyžadují. Jsme totiž uprostřed vyjednávání a pokud si myslíte, že se stále musíme na parlamentní úrovni zaměřovat na to, co bude potřeba v právním rámci, tak aby na to byl ještě čas. Ale podle komise zjevně takový právní rámec ani nepotřebujeme. V každém případě ocením vaše vyjádření na toto téma. Možná se nebudete moci vyjadřovat sami, musí se vyjádřit komisař, ale každopádně dám vám slovo. Okay, thank you very much. And then Mr. Uh, um, Děkuji. Já s tím v podstatě souhlasím. Pokud jde o právní kontext, tak samozřejmě, že nemohu reagovat jménem komise, ale oceňuji to, že se snažíte tyto záležitosti e, vyjasnit. Já jsem se vždycky snažil podporovat inteligentní specializace a tady jsou dva důležité prvky, o kterých jste sama mluvila. Za prvé, to je nová věc, je potřeba, aby se e, to stalo e, povinností řídit se určitou přísnou metodikou aby nebylo možné jenom říkat, my jsme se udělali analýzu silných a slabých stránek, hroze, rizik a tak dále a tady z toho máme výstupy, takže teď už nám podepište operační program a my budeme eh, čerpat prostředky na dalších sedm let. Další věc, ta se týká budování kapacit skutečnost, že teď už tady máme eh, jasně podmínky a všichni je samozřejmě chceme plnit, tak můžeme čerpat peníze, ale nemůžeme pochopitelně jít nad rámec eh, toho, co je stanoveno v legislativě, kde se v příloze uvádějí určité podmínky, které je potřeba splnit. Nemá smysl je tu číst. Samozřejmě, že ten, tento pokyn je velice omezený ale je to něco navíc k tomu, co máme definováno tady. K tomu jsme ještě začali vydávat tyto strategické politické pokyny na základě spolupráce se stovkou regionů, na základě jejich vzájemného hodnocení, kdy vidíme, co se e, osvědčilo v regionech, zda mají strategický rámec, zda na základě toho dokázali zpracovat e, kvalitní operační program a co nejlépe využít prostředku. Takže to budování kapacit je důležité, eh, už se hodně zkvalitnilo, ale jsou to regiony, které třeba nejsou registrovány v platformách, ale snaží se poučit eh, z minulých zkušeností, pokud jde o inovační strategie, využívají našich pokynů, eh, snaží se přilákat přední odborníky protože bez toho se vezměme takový hypotetický příklad. Některé regiony by vůbec nebyly schopny využít prostředky, které dostanou na inovace, nedokázaly by je využít moudrým způsobem, protože by se v programovacím ob- eh, výboru snažili vymyslet, na co ty peníze dají. Přijde zástupce univerzity, chceme za 50 tisíc eur něco na sekvenci DNA, přijde někdo jiný, my bychom si přáli Ferrari a, a tak dále a tak dále. Pak se ale nakonec ukáže, že tady neexistuje žádná provázanost, že zařízení, které bylo použito, je už vlast, nebo nakoupeno, je už zastaralé nepoužitelné. Samozřejmě, že to je hypotetický příklad, ale je potřeba mít eh, kvalitní strategii, která zohledňuje všechny zainteresované subjekty. A můj kolega se k tomu možná ehm, vyjádří, ale vlastně už o tom částečně i mluvil, že tady je důležitá ta provázanost a my bychom byli rádi, kdyby jsme v té diskuzi, kterou jsme tady navázali, mohli pokračovat i do budoucna. Je tu ještě řada témat, která stojí za to prodiskutovat. Uh, tak ještě bych se uh, připojil s několika vyjádřeními. Celý proces uh, už regiony hodně proměnil. Já jsem uh, procestoval řadu regionů a vidím, že jsou tam lidé mm, hodně informovaní. Toto už je šestý proces, takže mohu odpovědět na vaši otázku. Ano, ta místní diagnostika území ta probíhá, ať už jde o ty ekoinovace a tak podobně, jak jste o tom mluvili. Důležitý je také proces řízení, kdy žádáme po všech aktérech, aby se zamysleli nad tím, jaké unikátní příležitosti daný region nabízí. Nicméně každý region má v tom určitou volnost a svobodu. Existují regiony, možná sami se mm, dovtípíte, o které eh, se jedná v regionu, požádáte eh, akademiky, aby provedli analýzu silných slabých stránek, anebo požádáte konzultantskou společnost, aby vám zanalizovali 10 priorit, které jsou důležité, vy si z toho vyberete 3-4, které budou odpovídat eh, našemu nařízení. A nebo tady máte regiony, které skutečně sehrávají mm, kreativní roli, pořádají setkání, kde se snaží navyšovat povědomí eh, všech zainteresovaných subjektů a pak někdo, buď to ze státní zprávy nebo ze soukromé konzultační společnosti, eh, sformuluje nějaké priority. A může tady být i čtvrtý model, paralelní s eh, zapojením všech místních eh, zainteresovaných subjektů plus zapojení dalších běžných partnerů. Ale co je tady skutečně zásadně důležité, je zpracovat kvalitní dokument, kvalitní strategii. Kdo potom ale bude kontrolovat realizaci takové strategie? To je zásadní věc. Šestým krokem tedy je eh, provést eh, posouzení, posouzení dopadu a případné úpravy. Ale kdo to všechno bude kontrolovat a řídit? Bude to účetní dvůr, nebo DG Regio mají na to dostatek personálu nebo DG pro výzkum. To je skutečně klíčová věc. Když mluvím o implementaci, tak s tím souvisí ten politický mix. Pokud budeme investovat do klastru, protože si někteří myslí, že klastry jsou prioritou, nebo zase jiní budou investovat spíše do inkubátorů, kterým více věří, Nikdo nás asi nebude obvinovat, že postupujeme špatně. Ale bude to možná takové samoučelné cvičení. Já si myslím, že musíme přesvědčit regiony o tom, aby investovali do regionálních inteligentních projektů. Každý rok si máme provést sloupkové analýzy, protože začíná nové programové období, ale během těch šesti let se potom už neuvažuje o tom, zda nedošlo náhodou k nějaké změně, zda by nebylo dobré strategii přizpůsobit a tak podobně. Teď bych se ještě zmínil eh, o tom rozdílu mezi tradičními a inovativními průmyslovými odvětví. Já se omlouvám, pane poslanče, ale i v těch tradičních průmyslových odvětvích je třeba inovovat, nebo eh, ta odvětví budou mrtvá. Já jsem byl osloven jedním evropským regionem, kde spolehají hlavně na cestovní eh, ruch a i jim jsem říkal, že pokud nebudou inovovat, eh, neuspějí. A abych reagoval na toho, kdo tady mluvil o významu eh, řízení v oblasti energetické, Tady jsme spustili pilotní programy s určitými hotely a ty hotely dokázaly o 12 snížit náklady jenom díky tomu, že lépe zpravovaly energetické a vodní zdroje. Samozřejmě, že to je obrovská konkurenční výhoda. Další věc, eh, to jsou ty klastry, třeba um, spolupráce mezi těmito hotely a dodavateli potravin. Takže tady vidím ty inovace, ten inovativní přístup. Není to žádná technologická inovace, spíše je to inovace v oblasti služeb, eh, sociální inovace a tak podobně. A na to je potřeba klást jednou větší důraz, více než jsme tak činili v minulosti. Paní předsedkyně, pane Gajere, chcete se k tomu vyjádřit? Nejprve bych chtěl poděkovat panu Šulcemu a panu Soblensovi za přednášky, které byly velice zajímavé a postarali se o zajímavou diskuzi. Děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří přispěli do diskuze. Já si myslím, že máme problém, který jsme si nedokázali tak dobře představit. Jak by ta přednesená strategie mohla působit přímo u nás doma? My jsme tady ale regionální politici v našem kroužku a já si myslím, že je třeba rozdělit to do dvou kategorií kategorií, stejně jako pan Olbricht. Za prvé, co se dá udělat? Musíme nejprve se eh, podívat na to, zda je to právně prosaditelné a nebo eh, zda tedy budeme sázet na to, co tady bylo předneseno. Jak vlastně to vypadá? Co je naším eh, úkolem jakožto výboru regionu? To, co jste nám tady popsali, jak to můžeme zrealizovat v konkrétní politice? Musíme se nad tím zamyslet a já si myslím, že je třeba se i nadále tímto tématem zabývat. Paní předsedkyně Hübner to už také zmínila, takže se budeme ubírat naznačeným směrem. Já bych navrhoval tady ve výboru, abychom tento komplex strategií Smart Specialization pro regiony Evropské unie promýšleli dále, pokud je o všechny charakteristické rysy této strategie. Říkám to proto, protože mé východisko bylo následující. Hovořili jsme o zvláštnostech průmyslových oblastí a především jsme se zamýšleli nad regiony s hornickou minulostí Především se zde jedná o regionálně specifické strategie, které by ovšem měly být použitelné všude. To není vůbec na závadu. Když se znovu podívám nebo připomenu si tu mapu Evropy, tak regiony, které jsem zmiňoval na začátku v té síti, nebyly. To se samozřejmě může změnit, ale já bych si z té diskuze odnesl takovou ideu a zamyslím se nad tím také ve své zprávě z vlastní iniciativy. Jak bychom mohli tuto strategii Smart Specialization v regionech zavádět, jaké dopady by to mělo a jak to může rozdělit jak to může EU dělat za pomoci svých e, nástrojů, buď to rozdělovat peníze nebo vytvářet nové zákony a podobně. To nestihneme dneska, protože už jsme pod časovým tlakem, ale chtěl bych e, poděkovat za všechny tady nápady z okruhu expertů. Já samozřejmě ještě nevím, co z toho vznikne, ale budu se tím zabývat i nadále e, a budeme se přesně dívat na to, jak se regiony vypořádají se specifickou situací. Komise navrhuje jednu metody, ta je dobrá, ale teoreticky by mohly tyto strategie být realizovány a vyvíjeny univerzitami a dalšími organizacemi, ale co to bude znamenat v konkrétní politice, to zatím ještě nevím. Je to ale určitě proces, který se vyplatí a můžeme v něm pokračovat za pomoci dalších orgánů. Výbor dnes nemusí nějak rozhodovat. Pan zpravodaj nám eh, předloží zprávu mm, na příštím zasedání našeho výboru, takže můžeme tento bod eh, uzavřít a bude pokračovat eh, v řízení výboru Markus. <laughs> Yes. Okay, dann haben wir zunächst ein, eine Wortmeldung zur Tagesordnung und zur Geschäftsordnung. Bitte. Eh, hlásí se tady někdo do pořadu jednání? Ano, jedna přihláška tady je. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže pokud jde o ten pořad našeho jednání, Trošku jsme přetáhli plánovaný čas. Já tady tedy nahradím kolegu Toera. Pokud jde o zprávu frakce ALDE, to je udělení absolutoria. Možná bychom mohli přehodit pořad jednání, protože musím velice brzy odejít, mám ještě jiné povinnosti. Pan kolega Olbricht tady je, on je zpravodaj pro tento bod, takže si myslím, že s tím nebudou vůbec žádné potíže. Ich verstehe Ihr Anliegen. Chápu vaši žádost, pan Olbrich tady také je přítomen, ale musím říci, že jsou tady připraveni všichni stínoví zpravodajové a i zpravodaj pro předchozí bod, takže já si myslím, že musíme postupovat podle původně stanoveného pořadí. Uh, Jinou možnost tady nevidím. Přál bych si, abychom vám mohli vyhovět. Pan Olbricht tady také je, měl by k tomu co říci, ale ostatní jsou tady a proto musíme postupovat podle našeho pořadu jednání. Zpráva pana Olbrichta bude až poté na řadě. Takže Vydáte možnost panu Olbrichtovi? Ne. Přecházím k bodu číslo 6. Teď jsem tomu nerozumím. Eh, nejprve moje zpráva, nebo ta přejdeš až na odpoledne? Teď jsem tomu úplně nerozuměl. After the ice Directly after the... Hned po vystoupení eh, irského ministra dnes odpoledne, pane Olbrichte. Přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je tedy bod číslo 6, Evropský fond eh, pomoci nejchudším osobám. Pan Omarie má slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Dostali jsme se do trošku skluzu v pořadu jednání ale Poprosil bych vás o dostatek času, abychom se mohli věnovat to důležité otázce, která má velký význam pro náš výbor, který má sformulovat stanovisko k tomuto návrhu nařízení Evropského fondu pomoci nejchudším osobám, který má nahrazovat současný program potravinové pomoci. My jsme o této problematice hovořili na konci loňského roku poměrně Eh, mnohokrát také na základě rozhodnutí eh, z 13. dubna 2011 Evropského soudního dvora, eh, který, které vlastně ohrozilo existenci tohoto programu. A možná si kolegové pamatují, že probíhala rozprava na plenárním zasedání a pozice téměř většinová Evropského parlamentu jasně prohlásila, že tento program by měl být eh, eh, ukončen a zároveň postupně po jednotlivých letech eh, uzavřen, protože my jsme viděli většinu evropských poslanců, kteří prohlásili, že není možné v kontextu současné krize, v kontextu krize, která zůstává skutečně eh, jednou z nejvážnějších krizí a eh, řada lidí eh, trpí chudobou, že není možné snadno, tak snadno tento program ukončit. A když vidíme, že tento program je ohrožován, tak je to také velmi nebezpečné. A potravinová pomoc je tedy potřeba. Já chci proto ehm, ještě podotknout, že na základě toho prohlášení Soudního dvora došlo k jakési mobilizaci občanů v řadě evropských států, kteří se obraceli na komisi a žádali jí o zvážení nového nařízení, který by bra, které by bralo v úvahu také eh, rozhodnutí ehm, soudního dvora eh, z dubna 2011. A v této souvislosti si musíme připomenout, že Program pomoci nejchudším vznikl v roce 1987 eh, eh, v rámci společné zemědělské politiky a právě společná zemědělská politika celý program zastřešovala a zároveň tvořila problémy pro některé členské státy, konkrétně Německo, které se proto obrátilo se stížností na soudní dvůr. Proč byl vlastně tento program součástí společné zemědělské politiky? Na úvod totiž Eh, šlo o program, který umožnil eh, nadbě, nadměrné zásoby potravin předat charitativním organizacím, které mohly potom formou potravinových balíčků pomoci těm nejchudším. A postupně eh, se ale tyto zásoby, které nebylo možné prodat, eh, vlastně vytráceli i v souvislosti s novou obchodní politikou VTO a postupně se tento program EU začal měnit ve finanční podporu, která byla ekvivalentní té původní potravinové pomoci a soudní dvůr eh, trval na tom, aby trvala tato původní potravinová funkce a poukázal na to, že e, se praxe odchýlila od právního základu této potravinové pomoci a právě proto podali státy, konkrétně jako Německo, žalobu. Pokud jde o samotný rozsudek soudního dvora, na jeho základě zmíněný program má být ukončen od roku 2012, měl být ukončen tedy, a souběžně na základě mobilizace občanů eh, a také na základě stanoviska Evropského parlamentu eh, bylo zřejmé, že je nutné hledat politické řešení. První politické řešení, které se nabízí, by bylo prodloužit program až do roku 2013, ale druhé řešení bylo eh, změnit předpisy, změnit nařízení eh, s tím, že se tam zapracuje rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, a právě to se nám nabízí nyní. Já bych pozornost kolegů obrátil na tři zásadní body, které jsou relevantní pro náš výbor. Právní základ, eh, na, o něž se bude opírat nový fond, je článek 175 smlouvy, eh, který eh, odpovídá hlavě 18 smlouvy, která se vztahuje k územní a sociální soudržnosti. A vím také, že Evropská komise provedla studii dopadů a uvádí, že hlavním nástrojem pro zaměstnatelnost, boj proti chudobě a inkluzi je a bude e, Evropský sociální fond. Právní analýza ukázala, že je nezbytné vytvořit oddělení nástroj, který bude založen také na článku 162 ehm, smlouvy a který bude současně podporovat zaměstnanost a mobilitu a který bude také vycházet z článku 174 Ehm, a zároveň bude podporovat harmonický rozvoj, eh, stejně jako článek 175, ehm, pro eh, strukturální fondy. Když bych měl citovat eh, zmíněné články, tak musím podtrhnout, že daná práva má zásadní význam pro náš výbor. I to souvislost je důležitá, protože je to v samotném jádru politiky soudržnosti. A právě proto si myslím, že náš výbor eh, by měl tohoto základu využít. Já jsem také vzal na vědomí reakci sekretariátu i nutnost posílené spolupráce, která je posílená sice neformálně, ale přesto uh, Eh, jde o úzkou spolupráci s výborem pro zaměstnanost, protože my se opět dostáváme eh, k situaci, kdy eh, řešíme cíle regionální politiky. Nové nařízení by mělo řešit rozpočtový problém. Finanční prostředky vyčleněné Eh, na fond je 2,5 miliard euro pro období 2014 až 2020 a účast států eh, bude pokrývat 15 nákladů eh, s tím, že 85 zůstává v těch zemích, které fond spravují. A druhý bod nařízení se týká rozšíření působnosti s tím, že původně se to mělo týkat všech členských států, ale nyní je upřesněno, že jde o poskytování potravin. Hovořilo se tam původ, v tom starém programu o materiálních prostředcích, jako třeba distribuce obuvy nebo šatstva, tam zahrnuta nebyla. Ale přesto to jsou věci, které ti nejchudší potřebují. A zcela jistě toto vyvolá několik problémů. Za prvé, rozšiřujeme působnost programu, ale zároveň jsme zúžili obálku, která je tom vyčleněna 2,5 miliard podle údajů asociací by se měla částka přibližně zdvojnásobit, téměř dvojnásobit, 4 miliardy by tam měly být minimálně, aby bylo možné reagovat na skutečné potravinové potřeby. Já si myslím, že tady je určitý nesoulad, určitý rozpor, problém a myslím si, že parlament k tomu musí zaujmout výrazné postoje a to ještě před nadcházejícím summitem, kde se hlavy států a vlád budou rozhodovat a e, myslím si, že právě tady bychom měli reagovat na požadavky asociací občanské společnosti. A zároveň ještě má, jsou obavy, že členské státy v některých regionech nebudou mít dostatečný objem prostředků k tomu, aby financovali to, k čemu se zaváží konkrétně jednotlivé místní nebo regionální úřady, nebudou nutně disponovat nezbytnými prostředky, aby tyto programy uskutečňovaly. Já bych ještě jednou zdůraznil, že v této věci je nesmírně důležité, aby se Evropský parlament Eh, vyjádřil jasně, jednotně, protože nás lidé sledují, sledují nás tyto asociace, jak se stavíme k, tom, k této složce, eh, protože eh, máme 170 milionů lidí, kteří jsou ohroženi touto chudobou. Těmto lidem byly dříve dodávány potravinové balíčky a dnes je samozřejmě podstatné, abychom požadovali od komise nápravu, tedy aby eh, přehodnotila přístup k některým otázkám. A pak problém šatstva. Ono je to pozitivní nabízet i šatstvo, ano, ale zároveň musíme realisticky eh, zajistit, aby tomu byly přiřazeny náležité finanční prostředky. Já si myslím, tady budeme mít první výměnu názorů. A myslím si, že E, budou ještě následovat další diskuse, které nabídnou další podněty pro zprávu. Děkuji. Jako první má slovo stínová zpravodajka paní Sanchez Smith. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji panu zpravodaji za úplná vysvětlení. Já bych na úvod ráda připomněla, že tento eh, bod je klasickým příkladem situace, kdy eh, napříč politickým spektrem všichni eh, poslanci bojují pro záchranu tohoto programu. Eh, vyjádřili jsme se písemně vůči komisi a já bych ráda eh, uvítala postoj eh, charitativních organizací, jejich osvětu v celém spektru občanské společnosti ve všech členských států, již se to dotýká také. Chci poděkovat komise, která hledá právní, technické a finanční prostředky, aby navrhla nové nařízení. Právě Eh, zde vidíme, že se celý proces rozjíždí. Bohužel v některých eh, státech nám chybí ten právní základ a v důsledku právních překážek se konstruktivní diskuse zpomalila. Víme, že 16 milionů lidí je eh, ohroženo těžkou chudobou a setkává se s velice těžkou situací. Příklad Eh, francouzské organizace Resto du Coeur, restaurace srdce doslova, kde se distribuje 115 milionů jídel eh, pro chudé a eh, přitom nám prostředky hradí pouze zlomek z těchto jídel asi 23 Hmm, a má, kde se nabízí 3,5 miliardy za současného eh, stavu s tím, že jsem tady slyšela také číslo 2,5 miliardy, což je podstatně méně než ty 3,5, ale zcela jistě je velké riziko, že se eh, rozředí eh, tato potravinová pomoc a nebudeme schopni plnit sociální závazky. A zároveň toto správně pan zpravodaj potrhl. Máme také rizika nových postupů, které jsou složité. Proč ne vytvořit jednoduchý eh, model, jako tomu bylo dříve? Buď eh, potraviny anebo finanční prostředky na zakoupení eh, potravin, tak jak mohly samozřejmě s národním spolufinancováním jednotlivé organizace potraviny za kupovat. Proč nevyužít lépe fondu Evropského sociálního fondu eh, a fondu, eh, fondu soudržnosti, abychom těm nejchudším pomohli? Právě kombinace těchto fondů je nezbytná. Ehm, a eh, právě pomoc těm nejchudším je zásadní i z hlediska vzdělávání. Nes, těchto lidí nesmíme zapomínat ani na vytváření dlouhodobých pracovních míst a samozřejmě také využití Evropského zemědělského fondu. Danke, Frau. Děkuji. Jako další se hlásí do diskuze pan Turing. Pane předsedo, pokud mi dovolíte, paní Ancilia chtěla hovořit, abych přečetl její vystoupení. Blahopřeji panu zpravodaji k vykonané práci ehm, s tím, že právě ti nejchudší mají velká očekávání v Evropském roku občanů 2013. Právě ti, kteří jsou nejchudší, si přejí, aby Evropa s nimi byla solidární a aby jim pomohla v situaci velmi závažné chudoby a aby jim umožnila se více integrovat. Ehm, setkáváme se také s tím, že roste počet lidí, kteří jsou přímo chudobou eh, ohroženi. A v této souvislosti je důležité si uvědomit, že prostředky vyčleněné do programu klesly, což je problém, jak nám říkají charitativní asociace, které realizují ten program. Ale problém je mezi chudými lidmi samotnými. To jsou lidé, kteří nemají domov, lidé, kteří nemají práci, nemají zároveň možnost práci nalézt, chybí jim náležité přístřeší. A právě Ehm, najdeme tam také přestárlé osoby bez rodin, osoby trpící nejrůznějším zdravotním postižením, pro něž je to velmi těžká volba. Ehm, mají e, se najíst nebo mají splácet úvěry nebo platit nájem my bychom měli lépe definovat kritéria pro ehm, nalezení osob, které splňují požadavky tohoto programu. Například eh, máme těhotné ženy, velmi chudé nebo mladé matky eh, a eh, toto všechno jsou cílové skupiny, které potřebují potravinovou pomoc, ale také samozřejmě osvětu v oblasti výživy a zdraví. Evropský fond pro ty nejchudší by měl nabídnout různou, rozmanitou a kvalitní stravu těm, kteří potřebují a zároveň těm nejchudším dát eh, možnost se postupně integrovat do společnosti. Zároveň eh, tito lidé by měli mít možnost se integrovat do sociálního i ekonomického života a měli, mělo by jim být pomoženo na té cestě program se aplikuje na celoevropské úrovni s tím, že jej realizují eh, realizuje zhruba 30 tisíc eh, charitativních organizací za pomoci dobrovolníků, ale také zaměstnanců. Eh, a to je nesmírně důležité. Já se domnívám, že takový fond akutní pomoci by měl umožnit reagovat rychle na vzniklou situaci s tím, že členské státy by měly dát také možnost potravinářskému průmyslu, aby vyčlenil výrobky, které eh, se blíží konci datu spotřeby, eh, aby se právě tyto výrobky staly součástí potravinových bank, tak abychom se vyhnuli na jedné straně plítvání potravinami, řešili problém nadprodukce a zároveň pomohli nejchudším. Kromě toho je důležité zvážit rozmanitost takto distribuovaných výrobků protože jde také o státní eh, zásoby eh, potravin. Myslím si, že tam, kde není možné potraviny přímo vyrobit, je možné zakoupit a zcela jistě by se tento program měl stát součástí sociální politiky. Pane předsedo, já chci jenom osobně dodat, že se věnujeme návrhu, který má symbolický význam v souvislosti s fondy, o níž hovoříme. Mm, e, musíme říci, že právě budoucnost chudých je velmi ohrožena a já si myslím, e, že bychom se právě této aktuální otázce měli věnovat. Musíme si uvědomit, e, že právě tento program je významný protože eh, důležité je, eh, abychom nezachraňovali jenom banky v krizi, ale také přímo občany, abychom eh, chránili právě ty nejchudší, kteří jsou také tváří Evropy. A myslím si, že toto je v jádru politiky soudržnosti vůbec přehodnocení pomoci těm nejchudším Ehm, právě ve chvíli, kdy se dostáváme do slepé uličky ve vyjednávání o financích, právě tento text by měl vydat jasný signál, eh, který těm nejchučím a i občanům Evropy dává smysl. Já herzlichen Srdečně děkuji. Nyní máme šest přihlášek do diskuze. To pravděpodobně stihneme, ale prosím vás, zohledněte čas další, tedy paní Delinas. Merci, monsieur le président. Děkuji. Odpovědní činitele v Evropě často eh, vnímají především sociální požadavky, především chudobu a složité postavení těch nejchudší. Již, od, již do roku 2020 si Evropa klade za cíl snížit o 20 milionů počet lidí pod hranicí chudoby, ale statistiky eh, eh, vážení kolegové, nejsou jenom čísla, ale jsou to lidé, muži, ženy, děti, kteří trpí. Eh, a já právě na tomto místě chci zdůraznit, že kdokoliv může by se měl mobilizovat na pomoc těmto lidem. Ehm, je to takové eh, vyzvání, abychom se probudili. Máme více než 115 milionů Evropanů, kteří jsou ohroženi chudobou. A máme také 40 milionů, kteří nemají přístup ke zdravé výživě. Eh, a 18 milionů Evropanů, kteří závisí přímo na potravinové pomoci. Naší první kritikou eh, tohoto nového fondu, který se jmenuje Fond pro ty nejchudší. Ano, vy si vzpomenete právě limity a omezení částky na pomoc kleslo to z 3,5 miliard na 2 miliardy zhruba. A vidíme, že to je naše první bitva, kterou bychom měli bojovat. Měli bychom zachovat původní rozpočet. A navíc jsme také v bitvě o evropský rozpočet. Nejde jenom o rozpočet na politiku soudržnosti, protože tento nový fond bude mít omezené prostředky. My musíme vyslat jasný signál, jasné poselství. Eh, původní částka musí být zachována. A za druhé, Tyto prostředky, eh, to jsou asociace, které prostředky dostávají přímo, měly by je dostávat přímo. Eh, teď se předpokládá nový finanční mechanismus, tedy spolufinancování, příklad z Francie, 15 spolufinancování. Ale země, kde je sociální a hospodářská situace opravdu katastrofální, jak můžete požadovat, aby zajistili spolufinancování? tam se prostě nakonec prostředky z toho fondu nevyužijí vůbec, protože jsou tam jiné priority, které více hoří, které jsou neodkladné. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad podmínkou spolufinancování. Třetí kritika. Říkáte, že by to e, zatím nestačilo, ale představme si, že kdo jiný než Evropský parlament by se měl snažit pomoci těm nejchudším strukturálním způsobem. My to všechno vidíme, uvědomujeme si to, kdykoliv hovoříme o politice chudoby. Eh, je to platforma, kterou musíme zavést. Eh, a eh, co bychom měli dělat? Měli bychom zajistit, aby potravinová pomoc byla k dispozici, otevírat dveře těm, kteří jsou bez domova, pomáhat těm, kteří jsou v těžké materiální tísni. A měli bychom mít strategii, která nás k tomu dovede. A z toho vyplývá, to chci říci, eh, že toto využívá 20 států ze 27. Eh, máme tedy eh, blokační menšinu v radě a měli bychom se maximálně snažit, aby parlament byl slyšen, aby mobilizoval své síly, protože využití těchto prostředků pomoci skutečně dává možnost přežít těmto občanům. Je to otázka bytí a nebytí a je to také otázka, která úzce souvisí s regionální politikou. První věc. Musíme podpořit inovaci. Inovaci především v oblasti řízení potravinové pomoci. Proč? Protože naším cílem je mimo jiné, aby lidé, kteří jsou nejchudší, měli zdravou výživu trvale udržitelnou výživu. A právě tady mají místo inovativní ekologické sociální organizace. Například eh, moje oblast Čorant má asociaci, která se jmenuje UNITE a která poskytuje ve spolupráci s místními zemědělci potraviny těm nejchudším a zároveň tak zlepšuje standardy výživy eh, těchto osob tím, že jim třeba pravidelně dodává zeleninu a ovoce. A eh, to je výživa, která je také prospěšná jejich zdraví a zároveň se posiluje eh, vztah mezi producenty a poskytovateli výživy, protože právě tyto potravinové banky jsou klasickými příklady eh, sociální soudržnosti. Chudí se necítí poníženi, naopak mohou pomáhat místním zemědělcům. Zároveň se tím podporuje eh, boj proti negramotnosti a eh, myslím si, že tyto cíle všechny musíme plnit, tedy obecně podporovat místní zemědělce. To je naprosto zásadní. Právě dnes v době krize si také klademe otázku, jakou úlohu má eh, splnit Evropa v oblasti potravinářství. Já na úplný závěr chci doplnit, že si musíme uvědomit skutečnost, že jde o mechanismus charity? Ne. Eh, evropská solidarita je více než pouhý charitativní čin. Eh, snažíme se přiznat základní právo lidem, kteří jej potřebují, tedy základní právo na to, aby člověk měl potraviny, aby mohl přežít, to je zakotveno v našich smlouvách, a zároveň eh, by měly být zajištěny tyto specifické programy. A nejenom to, měli bychom se také vyhnout byrokratické zátěži a zároveň politicky je důležité, abychom měli užitečný program, program pro všechny, program solidární, který symbolicky vydá signál o tom, že se Evropa směřuje se svými občany. Děkuji vám. Děkuji, máme ještě pět minut a čtyři přihlášky. Tak prosím vás, to zohledněte. Děkuji. E, bohužel nemám moc času, ale blahopřeji zpravodaji. Já myslím, že citovanou statistiku e, bychom měli, především konkrétně čísla z Eurostatu 2011, e, vnímat takto. Tento fenomén chudoby se zvýšil za posledních pět let a proto je podstatné, abychom měli evropskou strategii boje proti chudobě a bezdomovectví. Důležité také je, že se eh, stále zvětšuje počet chudých v Evropě a proto by měla vzniknout eh, pružnější pravidla, do nichž se vejde větší skupina ve společnosti a důležité je, aby eh, pomoc skutečně pomáhala těm, kteří potřebují. Měli bychom zároveň monitorovat aplikaci tohoto programu, zajišťovat eh, dodržování práv a důstojnosti nejchudších osob. Chci zmínit, že jde o mimořádnou iniciativu, která by měla být efektivně a účinně využívána. To bylo stručně, pregnantně. Pan Stavrakis Georgios. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby Krize určitě zvýšila počet chudých lidí v Evropě a Evropa teď musí prokázat, že je solidární. Evropský fond eh, pro nejchudší má bohužel k dispozici pouze 1% prostředků pro záchranu obrovského eh, počtu lidí. Nicméně je velice důležité podpořit lidi, kteří jsou eh, na pokraji chudoby. Výhled eh, pro roky 2014 až 2020 to musí vzít v potaz a tento fond musí mít eh, k dispozici prostředky ze všech fondů, které se mohou věnovat oblasti chudoby. Program Evropa 2020 se klade za cíl snížit počet lidí, kteří v Evropě trpí chudobou, ale jejich počet se každý den, každý rok zvyšuje a je jsou to i nové druhy chudoby, s nimi jsme se dříve nepotýkali. Ehm, objevuje se koncepce energetické chudoby, kdy lidé nejsou schopni platit za vytápění svého obydlí, ku příkladu. Takže za této situace je třeba klást důraz na, na výstupy, na příjemce, reálné příjemce těchto prostředků. Z tohoto důvodu je třeba zajistit přístup ke kvalitním eh, výrobkům, službám, nikoli ke druhořadé eh, produkci. Nejde jenom o to, abychom využili chudoby eh, některých osob tomu, abychom se zbavili nepotřebných produktů. Takže je třeba si uvědomit, že lidé trpící chudobou eh, mají eh, i řadu jiných nedostatků, například špatný přístup ke zdravotnictví. Spousta chudých, na 30 z nich eh, trpí jednoznačným problémem, pokud jde o přístup ke zdravotním službám a toto je třeba řešit zároveň s problematikou chudoby. Děkuji, pan Korona má slovo, prosím. Protože máme málo času, tak jenom dvě připomínky a pak ještě jeden dotaz na zpravodaje, které se, který se týká důležitého stanoviska. Za prvé, myslím si, že také náš výbor se skutečně musí starat o to, abychom zaplnili tuto velkou mezeru mezi bohatými eh, občany Evropy a chudými. Já si myslím, že v diskuzi eh, vidíme, že tady může být eh, naděláno hodně škody, když se diskutuje třeba o zemětřesení, tak nedostatečné financování důležitých projektů může způsobit velké škody. Jedná se tady o lokální a regionální korporace. Jakožto výbor pro rozvoj regionu musíme být schopni vydat jasné poselství také s ohledem na financování projektu. Druhá moje úvaha, tady se obracím na zpravodaje, považuji za důležité vytvořit spojení mezi tímto projektem, tímto fondem a rozhodnutím, které jsme přijali před rokem. To bylo rozhodnutí proti plítvání potravinami. Já připomínám, že parlament toto rozhodnutí přijal velkou většinou. Komise byla vyzvána učinit celou řadu opatření i na evropské úrovni a ta samozřejmě by to měly převzít potom regionální a národní úrovně, tak, aby se eh, intenzivně bojovalo proti plítvání surovinami. Já si myslím, že obě tyto věci spolu souvisí, takže v rozhodnutí a v projektu a ve zprávě bychom bychom měli na toto rozhodnutí parlamentu poukázat. A myslím, že by to mělo být i součástí pozměňovacích návrhů. Pan Nilsson a pak ještě stručně zpravodaj. Srdečně děkuji. Pokusím se být velice stručný. Chudoba v celé Evropě roste, také stoupá nezaměstnanost, nacházíme se v krizi. V této situaci je samozřejmě obtížné diskutovat o této otázce tak, jak bychom si přáli. Také bychom si měli položit otázku, jakou zodpovědnost máme na lokální úrovni a jakou zodpovědnost mají členské státy v podpoře chudých lidí. Chci zmínit dvě věci. Za prvé, hovořím z vlastní zkušenosti 15-letého starostu starosty ve Švédsku na lokální úrovni jsme měli zodpovědnost pro ty, za ty chudé. Jednalo se o výživu, oblečení a přístřeší. To znamená, že místní úrovně jsou podle legislativy ve Švédsku za to zodpovědné. Spolupracujeme se s doprovolnými organizacemi na řešení těchto problémů. Chudoba ve Švédsku také narůstá a nejlepší možnost, jak bojovat proti chudobě, spočívá spočívá ve vytvoření pracovních míst, aby e, příjmy e, stačily na to, aby se chudoba začala odstraňovat. Proto jsem znepokojen já si myslím, že tento výbor samozřejmě má svůj názor, které, názory, které se budou týkat vytváření pracovních míst. Jsou tady důležité příspěvky, eh, které se týkají členských států, tak aby na lokální úrovni byla vytvářena pracovní místa. Tady máme samozřejmě možnost situace zlepšit. Používáme tady plánované prostředky pro řešení těchto problémů, ale nejsem si zcela jist, že by to mělo být zcela v zodpovědnosti členských států. My přebíráme zodpovědnost za regionální problémy a rozdělování prostředků ze sociálního fondu. Děkuji a ještě jednou, protože už jsme přetáhli, eh, pan Omaje. Děkuji vám, pane předsedo. Já si dovolím jenom několik stručných poznámek. Naladění rozpravy nám ukázalo, že panuje téměř jednomyslnost mezi poslanci tohoto parlamentu. Všichni se shodneme na tom, že je nezbytné zachovat tento program, za prvé to především, ale zároveň mu poskytnout nezbytné prostředky, aby dokázal plnit ty zásadní potřeby. Měli bychom se vrátit ke kořenům v tomto smyslu. Nejsem si zcela jist, zda právě rozpočtová kázeň, úspornost, Ehm, předpo, byla předpokládána v římské smlouvě. Naproti tomu zmíněná smlouva stanovila, že ehm, potraviny a výživa ehm, v náležité kvalitě představují životní potřebu pro Evropany a myslím si, že právě tady bychom se neměli zříkat odpovědnosti. A poslední připomínka, která vyplynula z rozpravy tady, je, že je zřejmé, že poslanci Evropského parlamentu zastanou stanovisko a vyjádří se ještě před nadcházejícím summitem, aby mu připomněli, jak důležité je využít politiku soudržnosti a rozpočtu, i přes ty úkoly, které jsou před námi, abychom rozhodně e, neobětovali tento nezbytný program, protože to by ohrozilo důvěryhodnost e, samotnou strukturu Evropy, e, protože právě toto je pro občany dnes nejdůležitější. Děkuji. Takže počkáme na vaši návrh zprávy 19.2. Eh, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 21. Eh, únor. A pak uvidíme. Já to tady mám takto napsáno. Děkuji a budeme pokračovat dnes odpoledne.